So, meine Damen und Herren, wir... Vážené dámy, vážení pánové, zahájíme naše dnešní jednání. Musíme zpracovat několik bodů programu jednání. Prvním bodem je inovace v Unii, proměna Evropy pro svět pro krizi. Naše kolegyně paní Merkis je příslušnou zpravodajkou, potom máme ještě několik stínových zpravodajů a paní Merkis eh, zahájí Prosím, ujměte se slova. Děkuji, pane předsedo. Dear colleagues, the... Uh, Vážení kolegové, Unie inovací je jednou z hlavních iniciativ Evropské unie, která má podporovat inovaci a má bojovat s největšími výzvami pro společnost v rámci Evropské unie, například se stárnoucí populací nebo nedostatkem energie na cestě za obnovitelným energetickým systémem. Nebo například eh, se závislostí na surovinách a se záležitostmi v oblasti dopravy. Eh, těch témat je celá řada, mezi dalšími hlavními můžeme zmínit například změnu klimatu. Rovněž chceme nastínit naši cestu ven z krize a stimulovat růst, vytvářet nová pracovní místa. místa. Inovaci často vidíme jako trojuhelník. Mluvíme o trojuhelníku znalostí, který zahrnuje vládu, vědecké výzkumné instituce a firmy. Já bych eh, nechtěla říct, že bychom z trojuhelníku měli dělat eh, čtverec, ale eh, nevěřím ani, že se jedná skutečně o trojuhelník, protože nejdůležitější prvek inovace se zde vynechává. A konkrétně je to prvek, který je skutečným motorem inovace a to je občan. Poptávka, kterou občan generuje, protože pokud občané nechtějí inovaci využívat, tak inovace ztrácí smysl. Já bych tím pádem chtěla, aby se inovace zaměřovala na občany a v první řadě na to, co občané potřebují. Právě proto bych chtěla používat takovéto heslo moc našim občanům, protože naši občané jsou právě ve středu zájmu inovační unie. Dále, a o tom už jsme také mluvili, v rámci Inovační unie vytváříme nové nástroje, konkrétně eh, Evropská partnerství pro inovaci. Ale eh, pokud dovolíte, tak si to nechám až nakonec, protože toto je nástroj, ale opravdu pouze jenom nástroj, který má strategii podporovat, nejedná se o strategii samotnou. Takže Nová strategie Evropské unie je vypořádávat se s výzvami v rámci eh, naší společnosti. Jaké jsou tedy ty hlavní, nejdůležitější záležitosti? Eh, během posledního štrasburského zasedání jsme měli eh, jednání stínových zpravodajů, což bylo jednání velice konstruktivní, kde se ukázalo, že existují určité prvky inovací v rámci společnosti, například standardizace nebo financování inovací, a právě to jsou ty hlavní body, na které se musíme zaměřit. Sociální inovace, co to vlastně je? No, definici nikde žádnou nenajdeme. Já bych chtěla, abychom se v rámci inovací v Unii nezaměřovali pouze na nějakou všeobecnou filozofii, ale abychom byli co nejkonkrétnější, abychom definovali přesné konkrétní kroky až do roku 2020, co budeme dělat, abychom inovace stimulovali. Společenské inovace jsou velice důležité a je také velice důležité, abychom v rámci inovací v Unii definovali, co to vlastně společenské inovace jsou. Samozřejmě tam můžeme nechat určitý prostor pro interpretaci, ale v zásadě musíme vědět, o co se jedná. Je to proces, nebo jsou to nějaké způsoby, jak můžeme měnit chování, já si myslím obecně, že e, po dlouhou dobu se inovace vnímala jako produkt, jako produkt na konci určitého výzkumného procesu. Já si ale myslím, že bychom to měli vnímat spíše jako proces, který bude mít vliv na společenské fenomény, Zároveň s tím, že to budeme vnímat jako produkt, protože eh, konec konců se jedná o použití produktu, o použití určité metody a to je právě to, co bude měnit naši společnost. Uveďme si příklad. Například eh, možnosti úspor energie. Eh, v tomto ohledu máme spoustu možností pro inovaci, ale používají to malé a střední podniky. Jejich hlavním úkolem není spořit energii. Oni musí něco dělat a zároveň eh, by samozřejmě energii spořit chtěli. Já si myslím tím pádem, že bychom měli více stimulovat nakládání s procesy inovace tak, aby se více zapojovali do každodenního života podniků, jednak malých a středních firm a jednak do každodenního života našich občanů. Velmi důležité podle mě také je, že v rámci inovací v Evropské unii eh, dochází k mnoha přesahům s aktivitou strategií pro průmysl. A faktem je, že tyto dvě, tyto dvě témata spolu velice úzce souvisí. Samozřejmě dochází také k přesahům eh, s digitální agendou, zejména pokud jde o e, jednotný trh a nastávající hlavní téma e, dobrého zacházení se zdroji. A já bych se ještě vrátila k tomu jednotnému trhu. Když se bavíme o biznisu, tak největší obavy pramení právě z toho jednotného trhu. Já jsem slyšela už několik příkladů velice inovativních malých firm, které neměly možnost exportovat své produkty do zahraničí kvůli různým normativním systémům, kvůli různým patentovým systémům, kvůli různým daňovým systémům. Ale třeba i kvůli různým zdravotnickým systémům, které v daném kontextu neumožnili zavedení tohoto inovativního produktu na určitý trh mimo zemi, kde byl ten produkt vytvořen. Proto si myslím, že je velice důležité uvědomit si, že jednotný trh se musí nutně skombinovat s programem inovací v rámci Unie. Musíme pochopit, že inovací nedosáhneme pouze tím, že budeme rozdávat podporu. Musíme podporovat inovativní partnerství. Musíme stimulovat trh tak, aby malé a střední firmy, ale i velké firmy eh, měli náležité možnosti uplatnění na trhu. A toto podporují ostatní kolegové, to je ta defragmentační politika. Já si myslím, že bychom měli cílit na celé spektrum strategií v rámci Evropské unie. Stimulace exportu, zajištění jednotného trhu a zároveň stimulovat inovace. Důležité samozřejmě je chování samotných vlád. Musíme se dívat eh, na systémy veřejných výběrových řízení, Nevím, jestli musíme stanovovat nějaké konkrétní cíle, ale toto je velice zásadní téma, které pomáhá inovace, eh, inovace rozvíjet. O patentovém systému už jsem se také zmínila a obecně je jasné, že dobrý patentový systém v rámci EU je pro stimulaci inovací velice důležitý. Duševní vlastnictví, zejména pro malé a střední firmy, je naprosto zásadní musíme se snažit snižovat objem nutné byrokracie. A samozřejmě pak celé to téma, jak vlastně změříme inovaci. My jsme si řekli, že mluvíme o nějakých eh, třech procentech HDP, které se musí eh, věnovat na vývoj a výzkum, ale eh, jak říkala paní komisařka, tak to chce měřit podle výsledku, ale Jaké jsou to vlastně výsledky, když mluvíme nejen o produktech, ale i o procesech? Jak se změří inovace? Musíme si nastavit správné indikátory. O malých a středních firmách eh, už jsem eh, toho hodně řekla, než eh, skončím, tak bych ještě řekla něco o roli regionů. Regiony jsou v rámci podpory inovace velice důležité, protože mají pozici velice blízko firmám a zároveň velice blízko výzkumným institucím na svém území. Proto si myslím, že se jednoznačně musíme zasadit o jejich větší zapojení. A, ah, pardon, ještě končit nebudu, já jsem říkala, že budu končit inovativními partnerstvími, ale ještě jednu věc předtím. Jak financovat inovace? využijeme ten systém jako doposud. Eh, jinými slovy, eh, to, že bychom měli, nebudu přehánět, nějakých 10 až 20 fondů a že bychom říkali malým středním firmám a regionům, že musí zaklepat na právě ty správné dveře v rámci EU a jedině tam dostanou e, peníze. No, já si myslím, že toto bychom měli zjednodušit. To je velice důležité. A proto bych navrhovala takové jednotné místo kontaktu v angličtině One Stop Shop. To znamená, že by v Evropské unii byla určitá úroveň služeb, že bychom podnikatelům neříkali, vy musíte vědět, kde musíte zaklepat u těch pomyslných dveří, eh, který fond žádá to peníze. Jde o to, aby existovaly určité fondy v EU a podnikatel přijde k EU jako k celku a potom už bude naveden, poslán k těm správným dveřím, bude spojen s těmi správnými partnery, kteří pracují na stejných tématech například. To je ten koncept jednotného místa kontaktu. Nechci všechno nasypat do jediného fondu, říkám, že musíme poskytovat určitou úroveň služeb. Pro uživatele vlastně není důležité, ze kterého fondu dostane peníze, ale to, že ty peníze dostane. S některými kolegy pracujeme i na kompletním přepracování finan- systému financování, že bychom neměli inovace podporovat ehm, nějakými finančními podporami, ale že bychom měli různé systémy výhod, bonusů. A to budeme muset eh, ještě dotáhnout do konce, protože financování je konec konců jeden ze základních kamenů inovace. Tím pádem na vás apeluji, přemýšlejte o tom, jakým způsobem tento systém funguje, jakým by fungovat měl. Takže, abych to, eh, abych to uzavřela, ehm, inovativní partnerství jednoznačně, je to nový nástroj, je to starý nástroj. Já jsem se ptala v komisi, žádala jsem tamní kolegy, aby eh, přemýšleli o tom, jakým způsobem tato partnerství, partnerství fungují. My máme v holandštině takové, tak, takové přísloví, nové víno ve starém pytli. podstatě tedy, co tím chci říct, eh, tento nástroj není nový, má pouze nový název. Co je tedy na něm vlastně nového ještě kromě toho názvu? No, vlastně zdání, že máme více možností spolupráce, více aktivit, ale vlastně nikdo neví, jaké jsou ty konkrétní nové prvky, jak konkrétně tento systém novým způsobem funguje. Stále nad tím visí veliký, veliký otazník. Já Osobně jsem pro nové věci, ale myslím si, že toto konkrétní téma je naprosto zásadní. Musíme o inovativních partnerstvích získat více informací, musíme zjistit, jakým způsobem si komise představuje, že toto bude fungovat. Usnesení o těch inovativních partnerstvích už jsme hlasovali, podávali jsme pozměňovací návrhy a tak dále a tak dále. Já bych navrhovala, abychom eh, negenerovali pouze telefonní seznam inovativních partnerství, protože vlastně nevíme, jak to fungují. Bude proveden pilotní projekt, uvidíme, jak dopadne. A já si myslím, že v zásadě, pokud vytvoříme pouze seznam takovýchto partnerství, tak naše aktivita bude nutně fragmentovaná a nebude se zaměřovat na, tu celospole, na ten celospolečenský aspekt, který je pro nás tak důležitý. Dámy a pánové, děkuji vám, že eh, jste se mnou měli dnes ráno tolik strpení. Eh, budeme o tomto jednat v parlamentu. Doufám, že všechny zúčastněné strany budou poskytovat nové a nové nápady. Děkuji za pozornost. Děkuji za úvod do diskuse. Dále má slovo kolega Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych navázal na paní reportérku, protože jako eh, stínový reportér za ECR si myslím, že eh, tato diskuze je velmi důležitá, protože inovace jsou bezesporu jedním z nástrojů, jak urychlit a zrychlit celý proces a konkurenceschopnost celé Evropské unie protože inovační cykly v Evropské unii bohužel si musíme přiznat, že jsou eh, o mnohem delší, než je tomu v Americe, eh, v azijských úspěšných ekonomikách. Eh, samozřejmě inovace v tomto pojetí se dotýkají nejenom toho technického pojetí, ale i těch oblastí, o kterých hovořila paní zpravodajka. Myslím si, že je velmi dobré se tomu takto ze široka, ze široka věnovat. Já bych si dovolil jen možná tři poznámky První je o tom, o čem i paní reportérka také hovořila, a e, to je o veřejných zakázkách, které, e, které jsou v, v ohromném objemu velkým nástrojem podpory e, růstu. Je tam kladená ve zprávě, je kladen dotaz, zda stanovovat nějaká přesnější pravidla či přesnější cíle Eh, obecně platné pro všechny. Já bych se tomu velmi bránil a velmi bych z toho měl obavu, protože by mohlo dojít při definování takto závazných pravidel, by mohlo možná dojít k omezení toho, toho záměru, protože by bylo určitou bariérou, aby se do, právě do inovačních záměrů jednotlivých, jednotlivých států, zemí, regionů najednou dostalo, musíme splňovat určitá pravidla a to by mohla být mm, zarážkou toho, jak v tom velmi širokém prostoru se pohybovat, protože inovace se dotýkají skutečně celého spektra činností a naším záměrem je přece urychlit tento proces, eh, pomoci vědě výzkumu realizovat eh, to, co, to, co se podařilo najít, eh, vyskoumat. Další, ten, ta má připomínka byla k té diskuzi, která si myslím, že byla velmi zajímavá eh, při setkání s paní kolegyní a, a, a reportéru. Eh, a to eh, otázka financování. Skutečně tady si myslím, že je důležité se o tom velmi, velmi zeširoka bavit, protože financování, jak financovat tuto oblast, jak pomoci urychlit celý tento proces, v mnoha případech je to velmi úzce svázáno s vědou, výzkumem a e, tady zase ve srovnání s Amerikou e, Evropa používá fondový systém, ale ukazuje se, že není až tak pružný, narážíme a vedeme diskuze o tom, jak je, jak je pro nás i složitý a administrativně komplikovaný. Proto je velmi důležité se bavit, zda nemáme jiný nástroj, bondový, jestli nebychom neměli hovořit o tom, že skutečně na, na počátku při vědě výzkumu a z celé oblasti, ať se jedná sociální oblasti, či se jedná těch technických oborů, eh, bychom se neměli na to dívat jako na rizikový kapitál, který umožňuje tu velkou pružnost a umožňuje eh, a podporuje ten inovační cyklus ve všech oblastech, protože eh, naším záměrem je, abychom eh, co nejrychleji uplatnili v životě ať již normálního člověka nebo v tom technickém ve velkých oborech uplatnili co nejvíc nových poznatků a velmi je urychlili. Proto jako stínový reportér za ICR já velmi vítám tuto debatu. Myslím si, že eh, bude velmi zajímavá, ale na druhé straně musíme si dát pozor, abychom je tak nerozšířila, aby to nebyla jenom filozofická úvaha, ale aby měla faktický dopad právě možná k financování, právě k hledání těch bariér, které eh, způsobují, že inovační cykly Evropy v celém měřítku jsou značně, eh, značně delší, než je to v jiných, v jiných zemích. Děkuji za pozornost a samozřejmě paní kolegyni zašli eh, své poznámky, tak jak jsme se dohodli na setkání. Děkuji, pane předsedo. Eh, Paní kolegyně Bačej Krušet. Děkuji, pane předsedo. Jakožto zpravodajka kulturního výboru, tak jsem eh, musela o tomto tématu také sepsat zprávu. A tak bych eh, chtěla říci alespoň několik připomínek. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce, myslím, že její zpráva je velmi ambiciozní. Jedná se totiž o otázku, která je skutečně zásadní pro vývoj eh, eh, společenské, ale také kulturní ekonomiky Unie. Tato Unie inovací je v samém srdci programu Evropa 2020. Jedná se o skutečně důležitou výzvu, již musí Evropská unie čelit na tom také záleží naše, naše stanovisko. Jedná se tedy o velmi důležité téma. Kulturní výbor připravil eh, stanovisko jen velmi stručné, ale učinili jsme tak, protože eh, se domníváme, že eh, k tomu máme také co říci, poněvadž se to týká také vzdělání. Je tady tedy několik prvků, které musíme zohlednit. Já jsem s nimi o nich s paní zpravodajkou již diskutovala a ona je zohlední. Já bych chtěla zdůraznit tři body, které jsou pro nás velmi důležité. Za prvé tedy inovace musí být chápána jako velmi široký pojem. Samozřejmě se týká technologické, eh, technologických aspektů, ale také hospodářských. Inovace by měla být vnímána od počátku až po konec, to znamená o, až po konečnou realizaci toho produktu. Mluvíme tady o participativních, flexibilnějších modelech. Měli bychom brát na, v ohledu také kulturní aspekty, které mají velmi kreativní vlastnosti. Měli bychom zohlednit také Evropský univerzitní prostor, excelentní univerzity, které potřebují více investicí. Také musíme brát ohled na eh, Evropský prostor výzkumu, který má pro inovace v Unii velký potenciál. Měli bychom tedy rozvíjet spolupráci mezi univerzitami a podniky. Stejně jako řekla paní zpravodajka, se domníváme, že důležitou roli hrají také regiony, protože právě regiony jsou nejblíže podnikům i občanům. Dnes více než kdykoliv dříve se ve školství vidíme nešťastné rozpočtové škrty a e, musíme zabránit tomu, aby těmto excelentním univerzitám a budům excelence byly odňaty e, do roku 2020 finanční prostředky. Chtěla bych také krátce okomentovat to, co říkala paní zpravodajka o občanech občané by měli být jakousi červenou nití eh, celé této iniciativy. S tím zcela souhlasím. Předala bych ale ještě jednu věc. Eh, aby to fungovalo, musíme eh, zdůraznit jedno slovo a to důvěra. U podniků je to jiné, nicméně většina občanů nechápe úplně přesně, co vlastně tyto inovace jsou. Je to něco, co je jejich každodennímu životu velmi vzdálené. Proto bychom měli tyto inovace dát k dispozici jejich každodennímu životu. Měli bychom vytvořit eh, důvěru z jejich strany a také eh, znalost, pochopení, o co se jedná. Měli bychom tedy o celém procesu občany informovat. Jak říkala paní zpravodajka, je důležitá, jsou důležité také společenské inovace. Samozřejmě musíme si uvědomit, co to přesně znamená. Já bych představila několik bodů, které jsou s sociální inovací spojeny. Například lepší vzdělávání, boj proti školnímu neúspěchu, sociální začlenění a tak dále. A to jsou právě věci, kterými se zabývá náš výbor. Samozřejmě, že tu, správ, že tu naši zprávu si eh, budete moci přečíst a doufám, že tam budou zohledněny tyto body. Děkuji. Kolega Kis, pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat Judy Merkis, která již se setkala se stínovými zpravodaji a opravdu s nimi velice dobře spolupracovala. Nejprve bych chtěl poznamenat, že jsem nadšen, že paní komisařka eh, věnuje tématu inovací tak velkou pozornost. Evropský parlament potom celá léta volal. Eh, mnozí kolegové zde se také snaží dívat eh, na to, že to oddělení mezi inovacemi a výzkumem bylo umělé a tím, že eh, je tu eh, nové pojmenování, je to velice důležité. Evropská unie a členské státy při realizaci svých nápadů, senzačních nápadů na výzkum potom ovšem pokulhávají za Čínou a za USA e, při vývoji produktu. Proto je nutné, aby se téma e, inovací e, přímo zaintegrovalo do plánování výzkumu. Na druhé straně toto partnerství eh, nevidím jako doplňující eh, prvek, eh, jak se na to mnozí dívají. Máme již mnoho zkratek v evropském výzkumném prostoru, ale je to opatření, které vnese dobré prvky do inovačního řetězce a tak bychom to také měli chápat. Je to zapotřebí, když se podíváme, že ve čtvrtém v rámcovém eh, programu výzkumu bylo asi 40 projektů za účasti eh, průmyslu. Potom v rámci sedmého eh, rámcového programu pro výzkum je to 25 a pak si kladu otázku, zda výměna s eh, badateli eh, a takovéto projekty získají podporu. Vidím na tomto místě, že eh, pojem průmyslu se objevuje třikrát ve zprávě paní zpravodajky a pojem sociální devětkrát. Tak si musíme uvědomit, jakým směrem se budeme ubírat a tady jde o financování. Proto je třeba v dejí od toho přístupu nulového rizika a opravdu financovat senzační projekty. Když tedy přejdeme až k tomu e, přístupu nulového rizika a k rizikovému přístupu. To je tedy ten moment, kdy budeme e, podporovat e, tyto projekty. Například Skype, to je produkt inovačního programu CIP. Na základě půjček na základě cílené podpory v rámci programu CIP, ale také e, díky úvěrům Evropské investiční banky se z toho e, dnes stalo to, co známe pod pojmem Skype, což přineslo revoluci ve světě. Chtěl bych tedy říci, že potřebujeme kombinované financování. Tady e, prezentujeme RSFF, Risk Shared Finance Facility. Erika Mann a naše někdejší kolegyně je eh, nyní naši eh, partnerkou, je příslušná za tento slibný koncept a máme pocit, že eh, se tyto inovace prosadí na trhu, když je budeme moci podpořit. A vy jste řekla tento pojem, můžeme to kombinovat se systémem bonusů, když někdo přivede produkt eh, na trh, potom obdrží bonus a eh, inovace na základě bonusu, že pouze někdo obdrží bonus, kdo opravdu naplní předpoklad eh, inovací, to by byla změna paradigmatu. Eh, doposud je tady eh, zákaz ziskovosti, když se využívá eh, těch subvenčních prostředků a půjček, úvěru. Když mám v úmyslu díky Eh, realizovat inovaci, potom musím využít všech možností. Musíme tento zákaz zrušit. To by byl tedy eh, nový krok, mnohem více eh, rizika. A my jsme v podstatě jakožto parlament vytvořili nové cesty, musíme jich jenom využít. Potom je toto ještě nejasné, jak se to má subvencovat. Eh, kdo eh, získává subvence, už dosáhl nějaké inovace, takže je to vlastně eh, naopak. A k, k, při výběrovém řízení se soustředíme na velká témata výběrová řízení jsou tématem, které nás zaměstnává, jak to chceme dělat, aby se inovativní prvky eh, dostaly eh, do větší procentní části, jak je to v Číně a v USA. Když říkáme, že při výběrovém řízení musí být obsažen prvek inovace, nevím, jak by to mělo fungovat. Dobrý krok by vedl přes ta velká témata, příklad například že minimálně 30 eh, se eh, vynaloží na eh, akumulační technologie v oblasti energetiky. V tomto ještě pokulháváme za Amerikou a za Japonskem, takže potřebujeme, abychom zvinuli obnovitelné zdroje energií a mobilitu. Takže změnu na bonusový systém, více využívat risk shared finance facilities a nakonec dva dvě nebo tři mega témata, na které se zaměříme. Děkuji, kolega Lange. Ano, děkuji. Abych navázal na slova mého předřečníka, chtěl bych říci, že se domnívám, že účast průmyslu na e, výzkumném rámcovém programu není e, zárukou e, správného zaměření, protože průmysl samozřejmě má mnohem větší možnosti se svými finančními eh, prostředky než my s naším rámcovým programem. Myslím, že velké firmy na to odkázány nejsou. Souhlasím s tím, že je třeba stanovovat eh, strategické cíle průmyslového vývoje v Evropě a že je třeba definovat, kde jsou ty vedoucí trhy, kde v globálním kontextu musíme konkurovat a kde konec konců eh, máme také své silné stránky. Domnívám se, že to není dostatečně obsaženo ve sdělení komise. Eh, tady je eh, třeba to ještě vypracovat, tedy stanovit ta, ty strategické oblasti. A dále jde o otázku, kde je zvláště nutná inovace a kromě otázky eh, vedoucích evropských projektů se mi jedná eh, také o regionální souvislosti, abychom se zaměřili na malé a středně velké podniky a je třeba skonstatovat, že eh, tyto risk facilities nejsou vhodné pro zapojení malých a středních podniků, ale i, i tyto podniky mají značný inovační potenciál. Chtěl bych tedy za druhé poprosit o to, abychom se podívali na souvislost strukturální politiky a politiky inovací. Na základě šetření víme, že rozhodování o inovacích závisí na e, síti inovací inovací a proto musíme posílit inovativní charakter strukturální politiky. Například u nás v Dolním Sasku máme projekt eh, spolu s jednou eh, univerzitou, kam plyne 60 milionů eur eh, prostředků a aby bylo možné využít těch potenciálu. Jsou to prostředky ze strukturální politiky, které musíme v této souvislosti zdůraznit. A za třetí jsem přesvědčen o tom, že nejenom podnikatelé nebo vědci tou, tou hnací silou inovací, ale i zaměstnanci firem. Existují například modely, kdy zaměstnanci eh, uzavřou kolektivní smlouvy se zaměstnavateli a část zisku, část platů se odvádí do společně spravovaného inovačního fondu, aby bylo možné využívat tohoto potenciálu, aby bylo možné eh, zapojit do toho mnohem více i ty, kteří se podílejí na těch inovačních eh, procesech. To by eh, byl tedy můj třetí bod. Děkuji, kolega Lambert. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít tím, že už zde bylo řečeno mnoho dobrého. Zejména bych podporoval to, co říkal kolega Šecí. To si myslím, že bychom měli dále rozvíjet. Pro mě je inovace systém, kde musíme tlačit, tahat a zdvihat. Takže to tlačení, eh, to už tady říkal pan kolega, prosazování RSFF. Samozřejmě, eh, samozřejmě víme, že kapitál v Evropě není tam, kde by úplně byl potřeba ve všech případech. RSFF jsou veřejné finance, ale musíme podporovat i finance soukromé a musíme vytvářet propojení mezi nimi, jak už byl, eh, bylo řečeno paní reportérkou, musíme eh, vytvářet spojení s regionální politikou, ale musíme pracovat i na úrovni ekon a regulovat investiční fondy. Já jsem přesvědčen, že pro eh, zrychlení toku kapitálu v Evropě ještě neděláme dost. Takže to je ten tlak. Víme, že to bude ještě dlouho trvat, než se v Evropě dostaneme na podobnou úroveň, abychom se mohli srovnávat například s Amerikou. Nevím, jestli tam dojdeme, ale měli bychom tam směřovat. Rovněž víme o celé řadě úzkých míst. Jedno bych chtěl zmínit explicitně, například na e, schůzi stínových zpravodajů se mluvilo o normách. E, jak víme, toto dokáže mít opravdu nepřekonatelnou překážkou. Například elektromobilita. V podstatě pokud se v Evropě budeme motat na místě, tak zbytek světa nám ty normy nastaví ještě předtím, než my si uvědomíme, že nám něco takového hrozí. Takže já bych doporučoval zaměřit se na co nejrychlejší zpracování těchto aspektů. Samozřejmě, když chcete mít dokonalou normu, tak, tak bude trvat stovky let, než ji vytvoříte a pak než se na ní dohodnete. Takže je to otázkou kompromisu, protože když mluvíme o rychlosti, tak je nutné si všechno i dobře načasovat. Pokud uznáme, že model inovací v Evropě eh, je v podstatě definován tím, že ho někdo tahá, popotahuje, je to nastaveno normami, různými nařízeními. A tak u nás inovace fungují, to je prostě fakt. Tak už nám to tu nějakou dobu funguje. V tomto smyslu bych rád navázal na tu diskusi o, o e, inovaci orientované na výsledky. Já si nemyslím, že bychom měli spadnout do pasti, že budeme chtít, aby každá instituce si stanovila přesné, konkrétní výsledky, kterých dosáhne. Konec konců, kdo jsme my, abychom vědcům říkali, očekáváme od vás to, to, to a to. Já si myslím, že bychom tu aktivitu měli definovat spíš jako reakci na eh, výzvy ve společnosti. Už byla změna energetika, změna stárnoucí populace. Na to všechno můžeme nastavit cíle, dejme tomu eh, kolik let můžeme očekávat, že naši občané budou moci žít soběstačný život u sebe doma. To lze všechno změřit a já si myslím, že i my zde na výboru pro průmysl bychom se tímto měli silněji za, za, zabývat. Když totiž mluvíme o těchto velkých společenských výzvách, třeba snižování emisí, třeba energetická hospodárnost a účinnost, v těchto všech tématech je výbor ITRE poměrně defenzivní. Vždycky říkáme, musíme být opatrní, nesmíme být příliš ambiciozní, zbytek světa se tak rychle nepochybuje a tak dále, tak dále. To já všechno chápu. Na druhou stranu si musíme zároveň uvědomit, že když budeme mířit nízko, tak se nikam vysoko nedostaneme. A zbytek světa má poměrně vysoko nastavené laťky. Jsou poměrně ambiciozní. A i když třeba ty cíle, které si stanoví, cíle nakonec potom eh, nesplní, například v Číně, tak už jenom tím, že se to nastaví takto vysoko, tak třeba občané v Číně vědí, že dříve nebo později se budou muset dostat na takovou a takovou úroveň. A tím pádem se musíme podívat na teorii versus praxi. Když budeme defenzivní, tak eh, vlastně vůbec nepodnikáme ty správné první kroky. Já si myslím, že my bychom měli být vedoucím regionem na světovém hřišti. Pokud se podíváme na průmyslový základ eh, u nás v Evropě, tak já myslím, že není rozhodně důvod vzdát se eh, možnosti stát se vedoucím hráčem na světovém trhu. Myslím si, že ten potenciál máme a myslím si, že musíme být zkrátka daleko ambicioznější než momentálně jsme. Já si myslím, že právě výbor ITRE je to, kde jsme poměrně defenzivní. Ale my jsme přece výbor pro inovace. Ne třeba tak, jak tady sedíme teď, ale celkově náš výbor poměrně defenzivní. A já bych tady poprosil o to, abychom prováděli takovou, dejme tomu, osvětu kolegů v ostatních skupinách, abychom měli ambiciózní. To znamená i podstupovat rizika, říci si ano, míříme poměrně vysoko. A tím pádem můžeme být orientováni na výsledky. Ne nutně v detailech, ale v reakci na e, nějaké velké společenské výzvy. A když se nám to nepodaří splnit o 2%, no tak Ježíš Maria svět se nezboří ale jak říkám, musíme být ambiciozní. A pan Tošenovský to zmínil v souvislosti s veřejnými zakázkami. 70% procent HDP jsou veřejné zakázky. Možná si myslíte, že to je přehnané, ale tak to prostě je, to utrácíme. Máme možnost do toho zahrnout i inovační kritéria, pro společenská a environmentální. To jsou ty velký, velcí tahovní inovací. A pravidla jsou nastavena tak, že veřejné výdaje na, e, do, do 3% HDP jsou právě uplatnitelná, uplatnitelné pod těmito kritéria. Já si myslím, že bychom to měli rozšířit, protože až se budou příští rok revidovat pravidla pro veřejné zakázky, měli bychom e, na schvalovatele tlačit, aby toto bylo rozšířeno. Pane Tošenovský, v tomto s vámi nesouhlasím. Já si myslím, že bychom si opět měli stanovit závazná kritéria, závazné cíle, protože v podstatě standard se už jednou nastaví. Když něco uděláme závazným, tak tím vlastně zvýhodňujeme inovátory, zvýhodňujeme tím společnosti a ty aktéry, kteří jsou schopni dodat špičkové technologie a služby. A to jsou přesně ti aktéři, které chceme podporovat. Já si nemyslím, že bychom my měli být těmi, kdo obhajují lidi, co nic nedělají. Já jsem, myslím, poměrně liberální, pan Schumpeter už to říkal, je to ta destruktivní kreativita. Samozřejmě existují společnosti, které zkrátka zkrachují a zmizí, ale tak to v životě chodí. Já nechci, aby společnosti, které by mohly, dejme tomu, vzniknout, aby vzniknout nemohly. Samozřejmě můžeme si vždycky vybrat. Buď budeme obhajovat obrané stanovisko, a bránit vzniku nových společností. A já si myslím, že bychom měli být e, důraznější v tomto ohledu. A ještě několik drobných poznámek, dámy a pánové. E, inovační partnerství. E, tam ten hlavní problém si myslím, že bychom neměli vytvářet nějakou velikou administrativní strukturu. Mělo by to být všechno akceschopné, neměly by to být obrovské výbory, kde se nedosahuje vlastně ničeho. A pokud jde o společenské versus průmyslové aplikace, pokud jde o mě spole- sociální inovace, je uspořádávání našich životů. Někdy k tomu potřebujeme technologii, někdy lepší e, obchodní modely, někdy zkrátka pouze organizaci. Já si myslím, že to je kombinace asi všeho. Ale vlastně, jak už zde bylo i řečeno, Technologie je krásná věc, ale přenesení je do praxe, aby to pomáhalo lidem, je občas velice složité. A pro mě je společenská inovace ne pouze inovace společenského života, ale je to i zapojení lidí do procesu změn, eh, do změny způsobu života jako takové. Takže prosím, měli bychom být ambicioznější. Děkuji. Děkuji. A teď musím ještě říct dvě věty. Mám ještě pět přihlášek, potom dostane slovo ještě zpravodajka a komise a máme deset minut času. Rozhodněte si sami, zda chcete všichni vystoupit. E, pokud ano, tak budete mít méně času. Pan kolega von Nistelrooy. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud jsem tedy tím prvním z pěti. Chtěl bych říci, že s radostí podporuji přístup, který zvolila paní Merkis. Musíme usilovat o zlepšení, o lepší koordinaci, musíme oslovit občany a Lisabonská agenda eh, se k eh, lidem moc nedostala. Tady byl velký vítr v plachtách, ale loď se nepohnula. Musíme dosáhnout určitého eh, zlepšení. Co se týče tyto proje- těchto projektů, domnívám se, že si musíme položit skutečně otázku, co je tady nového. Možná je tu eh, více prostředků, ale co je tady nového? Jsou tu desítky iniciativ, které jsou uvedeny v nějakém nařízení, o kterém jsme rozhodovali, ale vlastní hodnota z právy, kterou vypracovala paní Merkis, je ta, že nechceme eh, jít eh, s tím větrem, ale chceme i kritizovat, chceme mít možnost určovat kurz, chceme eh, se kriticky podívat na nařízení, to se týká toho rámcového programu, to se týká regionálních fondů, týká se to i EIT a tak dále. Pokud chceme dosáhnout něčeho podstatného, potřebujeme více synergických účinků mezi těmi nástroji a to musí být závazné. A my tady nemůžeme hrát nezávaznou roli, naopak my musíme hrát prvořadou roli. A za druhé, s panem Šacimakakise, my jsme eh, eh, analyzovali vztah k regionálním fondům a nástroje, které se uplatňují v oblasti výzkumu. Analyzovali jsme tedy ty možné synergie a to by bylo třeba konkrétně uvést eh, i v této zprávě, nejenom záměrová prohlášení, také regionální výbor k tomu zaujme stanovisko, zejména na téma Smart Specializations a já podporuji podporuji to, co zde už zaznělo k otázce financí, ale velice stručně řečeno bych chtěl ještě říci, že e, ve zprávě e, je třeba uvést, co se má e, zlepšit ve stávajícím nařízení, rád budu tedy na tom spolupracovat, ale jinak vám blahopřeji k tomuto dokumentu, kolega Prody. Eh, grazie, presidente. Ehm, <clears throat> Saroš. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl stínovým zpravodajem a zajímal jsem se o tento dokument. Jen v rychlosti. Domnívám se, že se skutečně budeme muset změnit svůj postoj, protože občanská společnost musí přijmout za svůj ten koncept eh, omezených přírodních zdrojů, protože eh, planeta Země není schopna zajistit veškeré potřeby, které v současnosti máme. Musíme tedy změnit přístup, mentalitu, kulturu, tak, abychom skutečně dokázali plně docenit eh, společenský, environmentální a lidský kapitál. Suroviny jsou totiž společným majetkem, který, který je třeba uznat – a pokud ji uznáme, tak to přispěje ke snížení e, tlaku na materiální spotřebu a zároveň nám to umožní také e, postoupit kupředu v oblasti e, občanské společnosti, takže z toho každý občan bude moci využít. To se týká také rozvoj, vědy a výzkumu. Ty se totiž odehrávají dlouhodobě, v dlouhodobém hledisku. Pokud chceme být účinní, musíme správně koordinovat veškeré snahy o výzkum a inovace. Je tedy zásadní, aby všechny výbory, které se tomuto tématu budou věnovat, toto zohlednili, protože skutečně eh, toto je společné úsilí celé společnosti. Thank you, President. Děkuji kolegyně Cavalio, děkuji pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní Merkýse za předložení tohoto pracovního dokumentu. Také vítám sdělení eh, komise na téma inovace v dokumentu Eh, v Unii. Je to velice dobrý dokument, který se dívá na inovace jako důsledek eh, rámcových podmínek a výzkumu a také eh, vítám tu širokou definici. Hovoříme tady o sociální inovaci, regionální inovace jsou také velice důležité a já bych ještě doplnila institucionální eh, inovace, zejména inovace v oblasti veřejných služeb. Měli bychom eh, využít restrukturalizace, eh, kníž ve veřejných službách nyní dochází v důsledku krize. Měli bychom využít tedy této příležitosti a použít nové technologie. Tento dokument by měl být ale více vyvážený Eh, co se týče různých typů inovací. Domnívám se, že bychom měli více zdůraznit eh, průmyslové inovace. Inovace v Unii eh, bude znamenat konkurenceschopnost evropského průmyslu ve světě má posílit konkurenceschopnost a zachovat eh, roli eh, evropského průmyslu v globálním světě. Domnívám se, že bychom měli průmyslovému sektoru eh, měli umožnit se rozvinout, ale také věnovat velkou pozornost tomu, kde žijeme na světě. Když se podíváme na to porovnání, které komise vypracovala za rok 2009, tak První sektor je eh, automobilový průmysl a strojírenská výroba. Měli bychom přizpůsobit tato odvětví eh, novým eh, podmínkám, abychom zachovali vedoucí roli v těchto velice důležitých odvětvích evropského vývozu. Děkuji vám, děkuji. Paní spravodaj, stínovou zpravodajku Satory jsme přehlédli. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že eh, se eh, stínový zpravodaj skutečně zúčastnil té schůze 4. listopadu s paní zpravodajkou, tak souhlasím s tím, co řekli všichni mý předřečníci. Tato práce je skutečně velmi důležitá a my zdůrazňujeme to, že práci, kterou odvedla paní zpravodajka, je skutečně excelentní. Za sebe bych chtěla zdůraznit několik bodů, které, které se mi zdají zásadní. Za prvé bychom měli dohlédnout na to, aby toto téma inovací se stalo tak jako ostatně v minulosti v případě jiných důležitých otázek skutečně průřezovým tématem, tedy tématem, který se skutečně dotýká všech nařízení, všech směrnic Evropské unie. Toto je velmi důležité, tedy ten, ta průřezovost celého toho tématu. Je totiž eh, zajímavé zamyslet se nad eh, konkrétním problémem v konkrétním odvětví, nicméně ode dneška bychom měli toto zohlednit ve všem, co se bude v Evropě díti. Všude bychom tedy měli zohlednit ten inovativní charakter. To je první poznámka. Druhá poznámka. Nebudu samozřejmě opakovat to, co již bylo řečeno. Výzkumné programy, inovace, eh, veřejná zpráva, uvidíme, jak to bude pokračovat. Nicméně tady další bod, s ním souhlasím a který bych chtěla opět zdůraznit, a to je tedy to jednotné kontaktní místo. Domnívám se totiž, že toto jednotné kontaktní místo skutečně úzce souvisí se snahou o snížení byrokratizace, což je další výzva, která stojí před Evropskou unii. Samozřejmě se to dotýká zejména malých a středních podniků, které nemají prostředky na to eh, vyrovnat se s tou zátěží tak, jak existuje dnes. Je tedy důležité, aby všechny přípravy proběhly a je třeba skutečně zdůraznit tu roli, kterou bude to jednotné kontaktní místo hrát. Rovněž se domnívám, že Evropa by samozřejmě měla mít za cíl chránit duševní vlastnictví, ale zejména se, by se měla také zasadit o pokrok znalostní společnosti. Byla zaregistrována celá řada patentů, které ale nebyly veřejně uznány a nejsou proto využívány. A poslední poznámka, samozřejmě bych mohla mluvit mnohem déle, nicméně vzhledem k tomu, že čas běží, tak nemá smysl tu debatu dále prodlužovat. je pravda, že ta debata by měla zůstat skutečně eh, stručná k věci, ne filozofická, neměli bychom tady vést žádné filozo- velké filozofické debaty. Každopádně ta moje poslední poznámka, eh, která se týká veřejných zakázek, velkých veřejných zakázek. Myslím si, že je důležité, aby když mluvíme o veřejných zakázkách, tak jsme skutečně přesně definovali tyto zakázky. Zejména, když chceme zdůraznit ten prostor inovací. Inovace musíme totiž chápat průřezově. Samozřejmě, že ta průřezovost je dnes velmi moderní, zejména v různých ekologických tématech. Nicméně Inovace se týká také bezpečnosti, zdravotnictví a dalších podobně důležitých otázek. Myslím, že tato práce bude velmi zajímavá a jménem své skupiny se samozřejmě zavazuji, že se na této práci s vámi budu podílet a budu s vámi spolupracovat. Děkuji. Euh, Pane Odi, ano, já bych chtěl požádat o definici. Co rozumíme výzkumem, co rozumíme inovací? Generál de eh, Gaulle říkal, že se někdy, že když hledáme, tak najdeme. Takže já bych chtěl, abychom skutečně tyto dva pojmy definovali. Za druhé, chybí tady eh, vlastně celé téma ekologie a životního prostředí. Mluvili jsme o průmyslu, o hospodářství, o společenských inovacích a já si skutečně myslím, že tady opravdu chybí velké téma inovací a to je životní prostředí a e, vzácnost přírodních zdrojů. Dále mluvíme o inovacích ve veřejném sektoru. Já jsem z členského státu, kde je ve veřejném sektoru a e, ve státní správě celá řada inovací. A myslím si, že skutečně v inovacích ve veřejném sektoru bychom měli být velmi opatrní. A moje poslední poznámka, kterou jsem chtěl sdělit paní zpravodajce, a to je souvislost s členskými státy. E, komise ve svých prvních čtyřech bodech naráží na vztahy s členskými státy a já navrhuji, abychom skutečně co nejdříve kontaktovali národní parlamenty, protože ten vztah je, tyto vztahy jsou velkým tématem aby tak nedocházelo k nesouladům mezi Evropskou unii a národními parlamenty. Měli bychom totiž, eh, a také bychom měli v této práci zohlednit roli výboru regionu. Paní kolegyně Hercog, děkuji, pane předsedo, mohu být opravdu velice mohu být opravdu velice eh, krátká. My jsme viděli, jak členové chtějí podporovat inovace na evropské úrovni a na národní úrovni. Zdá se, že v mnoha zemích e, jsou tu oběti e, úsporných opatření. Chtěla bych tedy zdůraznit, že inovační politika musí být e, politikou společenství. A je třeba poměřovat, co dělají národní vlády a při tom posuzování potřebujeme eh, posuzovat aktivity eh, vlád eh, jednotlivých států a jejich úspěšnost. Nejde jenom o využití prostředků, ale nás poměřují podle aktivit, na které nedostaneme prostředky. Musíme tedy do budoucna zvážit toto posuzování. Mohla bych k tomu říci velmi mnoho, ale chci chci zdůraznit, že nesmíme zapomínat na jednotlivé členské státy. Děkuji. Krátce dám ještě slovo zástupci komise. Chcete, pokud to zvládnete krátce, bylo by to pěkné. Thank you very much, Chairman. I Děkuji, pane předsedo. Chápu, že musíme spěchat. Jenom bych chtěla poděkovat paní Merkis, paní reportér, paní zpravodajce za skvěle odvedenou práci a podstatě připomínky stínových zpravodajů všech ostatních jsou tak obsáhlé, že se k ním vyjádřit nestihnu, ale tři věci bych zmínit chtěla a to za prvé, jak už například pan Lambert řekl, musíme být velmi ambiciozní. Jinak dojde k takzvané inovativní pohotovosti, stavu krize, který nezvládneme. A jde zejména o mainstreaming různých přístupů k inovacím v oblasti zdravotnictví, eh, životního prostředí a dalších. Přičemž, když budeme ambiciozní, nesmíme zapomínat na to, že musíme fiskálně hodně přemýšlet o tom, co budeme konkrétně dělat, protože musíme dobře alokovat prostředky v rozpočtech, nemůžeme si dovolit žádná uspěchaná rozhodnutí, zejména za těchto podmínek. Chtěla bych také zdůraznit, že komise považuje veřejné zakázky za velice důležité. V tomto ohledu výbor sdělil několik různých názorů. Komise je přesvědčena, že veřejné zakázky představují obrovský potenciál, který v rámci inovací musíme, prostě musíme využít. Chtěla bych paní Merkis uklidnit v tom, eh, že žádné pochybnosti o tom, co je inovativní partnerství a co v tomto hledu budeme dělat, nejsou. Jak ona řekla, bude pilotní projekt, budeme moc rádi, pokud se parlament do této aktivity zapojí, Eh, co nejvíc, protože tento pilotní projekt je důležitý pro to, jak budou řízeny, poskytovány a řešeny eh, tato inovativní partner, partnerství. Komise vám v brzké době zašle dokumenty, které doufám zodpoví mnohem vaše otázky. Nicméně váš aktivní, eh, váš aktivní přístup, vaše aktivní účast v našich pilotních projektech je velmi důležitá. V neposlední řadě jsme rádi za to, co řekl pan Hacimakarkis, to jsou ty bonusové mechanismy. To si myslím si zaslouží další naši pozornost a my se na to zaměříme. Moc ráda si o tomto konceptu v budoucnu vyslechnu další informace, ráda si vyslechnu názory tohoto výboru. Ještě jedna věc ohledně partnerství, co paní zpravodajka už říkala. Partnerství nemají být nové nástroje. Partnerství nemají být nový zdroj financí. Má to být způsob, proces, který eh, řeší ten integrativní přístup, co jsme slyšeli vlastně od všech členů tohoto výboru. Je to proces, který řeší ten celý inovativní řetězec od toho nápadu prvotního uvedení na trh přes normy a všechno ostatní samozřejmě plnění potřeb občanů a tak dále. Není to tedy nový nástroj, není to nový finanční rámec. Bylo by toho, pane předsedo, ještě spousta, ale chápu, že musíme spěchat. Děkuji vám za prostor, jsme vám k dispozici. Díky. Velice vám děkuji za tento krátký příspěvek. Ptám se, zda by se chtěla k tomu ještě vyjádřit kolegyně Merkis. Měla by, pokud ano, možná velice stručně. Pane předsedo, vím, že čas běží jenom velice stručně, protože toho bylo řečeno tolik. Samozřejmě, musíme mířit vysoko. A i když se nedostaneme na eh, ty naš, tu naši původně E, zamýšlenou rovinu, tak e, jakékoliv stoupavé výsledky budou skvělé. Samozřejmě e, podporuji tento nápad. Nechci ani, abychom podporovali společnosti, které záměrně nic nedělají. Také souhlasím s panem kolegou. Já bych chtěla, abychom byli, řekněme, ne extrémně ofenzivní, chtěla bych, abychom jednoznačně postupovali vpřed. Paní Midi zmínila, že musíme podporovat excelenci. V této souvislosti vítám eh, kroky, které byly v tomto smyslu podniknuty. Ano, samozřejmě i toto je téma, kterým se musíme aktivně zabývat. Musíme eh, se vypořádat eh, s tím, že EIG a KIX se nechtějí aktivně podílet na řešení velkých společenských výzev. Takže to v rámci té struktury eh, Unie inovací musíme ještě vyřešit, musíme prosazovat inovaci, musíme synchronizovat přístup k inovaci. Inovace je potřeba všude a musíme zajistit, že všechny nástroje všude jsou nastaveny tak, aby podporovali inovaci. A to mluvíme i o už existujících programech. Pokud eh, tento předpoklad nesplňují, tak je potřeba je upravit jak už bylo zmíněno, i vlády jsou důležité, tím pádem i veřejné zakázky si zaslouží naši plnou pozornost. A proto jsem velmi ráda, že se o stanovisko uchází další výbory, protože to nám dává příležitost být aktivní, pracovat s INKO, s jednotným trhem a i s pravidly pro eh, veřejné zakázky. Takže ano, finance jsou velmi důležité, je to klíčová záležitost, klíčový faktor, který podporuje inovace. A možná, že bude potřeba vypracovat zcela nový systém. Co tím chci říct? Celá Unie inovací je zaměřena na boj se, se společenskými výzvami, mimo jiné se změnou klimatu. Takže toto jsou ty zastřešující principy. Já bych chtěla kolegům připomenout, že už bylo řečeno v našem usnesení, Eh, zcela jasně, že eh, inteligentní distribuce zdrojů je naprosto prioritní pro jakékoliv inovativní partnerství a to si myslím, že v podstatě říká pár slovy vše. To je ta naše to je ten náš největší úkol. Těším se na spolupráci s vámi při řešení různých problémů, které vznesete. Děkuji za pozornost. So, ich bedanke mich Velice vám děkuji. Tím můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a přejít i hned k hlasování. Máte, prosím, všichni sebou své kartičky, to je báječné, takže první bod hlasování je to zpráva pana Marinesku, iniciativ, iniciativa k inovativnímu financování na globální a evropské úrovni. Vezměte si prosím k ruce hlasovací seznam a začneme. Kdo souhlasí s kompromisem jednám? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Sedm. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Omlouv Omlouvám se, nemám správný seznam. Sedm, oddělené hlasování. K první části, kde pro? Proti, zdržel se. Dobře, druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Osm, kdo je pro? Proti, držel se. Musíme to ověřit. Osmička, Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Devět, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis dva, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 16 po dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Těsně 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3, ověříme to. Návrh 15, hlasujte prosím. Končím hlasování. Hlasovali jste? Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A potom nám tu zbývá Druhá část návrhu 22, kdo je pro? Proti? Která druhá část? Pouze druhá část dva Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 24, k tomu máme ústní pozměňovací návrh. 24 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, schváleno. 23, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, musíme to ověřit. Zahajuji hlasování 23, druhá část. EPP má o jeden hlas navíc. Teď je to v pořádku, ne? pořád ještě o jeden hlas navíc za EPP. Pořádku. A přijato. 26. Kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Držel se zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 25, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 30, kdo je pro, 25 bylo, jsem byl rychlejší, takže teď 30. 30, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 33, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 34, kdo je pro? 34. 34. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. A teď 35, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti? Ověříme to. 36 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. 38, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 40. Pane Žado? Ano, já jsem si jenom chtěl ujistit, že číslo 38 bylo přijato s tím pozměňovacím návrhem. Neřekl jste to. Je tam pozměňovací návrh. Ano. Ano, zkusíme to. Pardon. V mém seznamu je 38 uveden bez ústního pozměňovacího návrhu. So can I read the oral Je ale příliš pozdě. Bylo mi právě sděleno, že jsme obdrželi příliš pozdě ten ústní pozměňovací návrh. Ale ostatní skupiny s tím souhlasily. Já se teď omlouvám. Nechal jsem hlasovat o 38. A to byla moje chyba, že jsem se nezmiňovala o ústním pozměňovacím návrhu, ale nikdo mi to neřekl. Máme to tedy zopakovat s tím ústním pozměňovacím návrhem. Pan Chichester? Ano, pane předsedo, my to, tento pozměňovací návrh nepřijímáme. My k němu máme výhrady. Pak tu tedy žádá jiná šance není. To je určitá pomoc. Když jedna frakce je proti, tak se to vyřídilo. 38 byl také zamítnut a nyní 40 návrh 40 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? 40 bez ústního. Kdo je proti? Držel se schváleno. 41. Eh, takže to ověříme. Čtyřicítka bez ústního pozměňovacího návrhu. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 41. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A e, teď budou mít dvakrát po sobě oddělené hlasování pro Boha. Takže 43 dvakrát oddělené hlasování, tak bychom mohli dělat čtyřikrát. Tedy první oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Teď druhá část, druhé oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní konečné elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A domnívám se, že byl návrh přijat. Blahopřeji přejdeme tedy k dalšímu bodu. To je bod 9. Claude Turmes. Já mám rád příspěvky k jednacímu řádu. Já bych jenom chtěl eh, říct, my teď máme, jsme nějakém špatném rozpoložení, takže jsme nemohli úplně hlasovat, ale problém je, že my nemáme ve vnitřních pravidlech žádné pravidlo, dokdy se přijímají pozměňovací návrhy. Já si myslím, že by bylo potřeba to vyjasnit i na eh, schůzi koordinátorů, protože pak to skupinu, pro skupinu ani pro sekretariát není vůbec jasné. To byla má chyba, když jsem to přednesl. Já jsem se opravil, Claude. Je možné předkládat ústní pozměňovací návrhy i při vlastním jednání, ale e, otázka se vyřídí, když je někdo zásadně proti. Děkuji. E, bod 9 e, práva Soza Wagnera. Hlasovací seznam máte. Kolega by to nechtěl uvést, to je škoda. A, takže hned kompromis 2, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 8, kdo je pro? Šestka. Šestka také, bylo mi řečeno. Ne, musíme také hlasovat o návrhu číslo 6. Kdo je pro? Pro šestku. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. 14. Kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. Následuje 16, oddělené hlasování. První čas. kdo je pro? Omlouvám se, omlouvám se, protože kompromis kryje tu první část, musí hlasovat pouze o druhé části. Kde pro? Proti, držel se, schváleno. A třetí část, kde je pro? Proti, držel se, také schváleno. A teď následuje návrh 20. Kde pro? Proti, to musíme ověřit. Zahajuji hlasování k 20. Končím hlasování. EPP má ohlas víc. Je to v pořádku. Návrh byl schválen. To byla dvacítka a teď je 21, kdo je pro. Proti, zdržel se schváleno. 22, kdo je pro. Proti, Musíme to ověřit. Elektronické hlasování k 22. Hlasujte prosím, končím hlasování. A zamítnut. Tak ještě jednou, 22. D- návrh 22, ještě jednou hlasujeme, zahajuji hlasování k 22. A všichni hlasovali, končím hlasování. A návrh byl zamítnut. 24. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 6. Máme ověřit 28. Dobře, elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A no, těsnou většinou. E, kompromis 6. Kde pro? Proti. Držel se schváleno. 30. Kde pro? Proti. Držel se také schváleno 32 oddělené hlasování. První část, kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. Druhá část, kde pro? Proti? Držel se také zamítnuto. Dostáváme se k 33, kde je pro? Proti? Držel se schváleno. 34, kde je pro? Proti? Držel se schváleno. Konečné hlasování, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování a konečný výsledek je přijato. Blahopřeji panu kolegovi. To bylo poslední hlasování před Vánoci, byla to zvláštní událost. Děkuji, že proběhlo bez větších. No, já si to ještě rozmyslím. Pane Lange, když tak milé prosíte, uděláme dvě zvláštní zasedání, ale naše zasedání pokračuje, není žádný důvod odcházet. Naše jednání pokračuje. A dostáváme se k bodu, kde teď jsme, k bodu 10. Týká se vztahu Evropské unie s Radou pro spolupráci v zálivu. Paní kolegyně Niebler má slovo. Za prvé má slovo pouze ona a výlučně ona. A za druhé, prosím kolegové, pokud si chcete povídat, tak si povídejte venku. Pokud chcete opustit sál, tak odejděte rychle, ale nerušte, prosím. Also immer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 bylo by drazí kolegové, možné? Pane Březino. Pane Březino, pane Vydale Kvadrasi, je možné, abyste přestali hovořit, abychom eh, měli čas na oficiální rozpravu? Nebylo by to možné?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 Pane předsedo, domnívám se, že už mohu začít. Ano, kolegyně Nýblerová může začít e, po té, co já jsem e, svůj rozhovor také ukončil. Děkuji. Takže vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, jsem velice ráda, že vám mohu představit mé stanovisko k vztahům Evropské unie e, s státy zálivu. Snad mi dovolíte jednu připomínku na úvod. Jsem opravdu velice vděčná, že výbor pro zahraniční záležitosti se rozhodl vypracovat zprávu z vlastního podnětu, která se bude výlučně zabývat vztahy Evropské unie se zeměmi kolem Perského zálivu. Domnívám se, že zejména tento region je pro nás jednou z těch nejdůležitějších ze strategického hlediska. Vítám tedy tuto iniciativu zahraničního výboru a pro nás je také důležité po té, co tři hlavní oblasti tohoto eh, výboru eh, se zohlední i v této zprávě, abychom se tím intenzivněji zabývali. Ve svém stanovisku jsem se zaměřila na tři oblasti, které jsou z pohledu našeho výboru důležité. Jednak je to spolupráce se státy GCC v oblasti energetiky, e, za druhé v oblasti průmyslu, spolupráce vzhledem k surovinám a dále oblast výzkumu a inovací. Velice stručně k prvé oblasti, k energetice. Domnívám se, že fosilní e, paliva, která e, se nachází v těchto státech, představují nejdůležitější zdroj pro EU a zajišťují e, jistotu dodávek. Proto je nutné se e, zabývat e, těmito zeměmi, které nám tyto zdroje dodávají. Já mohu jenom říci, že velice vítám Joint All Data iniciativu, kde jde o transparentnost údaje, ceny ropy a tak dále která má eh, zajistit větší eh, transparentnost, eh, zintenzivnění zdrojů energií. Tady máme oblast zemního plynu a kapalného zemního plynu. Delegace, kterou povedu, kterou vedu před několika měsíci navštívila region, navštívili jsme Katar, Laslafan jsme navštívili, kde je obrovská plošina a kde má přímo v místě skapalňovat plyn a připravovat na přepravu. I u nás se vede diskuze o tom, zda v Evropě existuje Eastern Gain, kde ty by mohly být energetické terminály, které jsou ze strategického hlediska velice důležité. Tento aspekt jsem uvedla ve své zprávě tak můžeme dosáhnout diversifikace eh, energetických zdrojů, která povede k lepší bezpečnosti dodávek. Eh, státy GCCC jsou eh, velice aktivní i v oblasti obnovitelných zdrojů energií, tak se domnívám, že bychom měli zintenzivnit svou eh, spolupráci zejména v oblasti větrné a eh, solární energie a využít veškerých možností, abychom eh, ještě více investovali do kapacit využití energií v těchto zemích. To je, myslím, vše. To je velice zajímavé z evropské perspektivy a druhé téma, téma surovin. I zde je důležité usilovat o intenzivní partnerství partnerství v této oblasti a budovat ho. E, z politického hlediska jsou důležité dvě věci. Jednak je to odbourávání obchodních překážek, které částečně ještě existují. A za druhé e, má dojít k e, podpisu o dohodě o volném obchodu. Víte, že po mnoho let se pracovalo na této dohodě, která stále ještě s těmito státy nebyla uzavřena. Je třeba to ve stanovisku ještě jednou zdůraznit, že je bezpodmínečně nutné pokračovat v tomto jednání a Žádáme, aby komise využila veškerých možností, aby tato dohoda byla uzavřena. Poslední oblast, výzkum a inovace. E, chtěla bych informovat o zkušenosti e, při této návštěvě. Kolega Rybich se toho zúčastnil. E, je hrozné, že nevíme, jaké e, možnosti e, tam mají například studenti. Studenti se mohou zúčastnit programu Erasmus Mundus, ale v těchto zemích navštívili jsme například univerzity v Kateru. E, nikdo o těchto možnostech neví. Tak musíme zvážit, jak můžeme propagovat to, co v Evropě nabízíme, ty programy pro zahraniční studenty a aby studovali v Evropě a tak prohlubovali dlouhodobou spolupráci, jak e, tam můžeme investovat. Zmiňuji se ve zprávě o to, že bychom měli e, vyzvat, aby Evropská unie v tomto ohledu udělala víc, abychom e, posílili spolupráci tím, že budeme seznamovat studenty o našich programech, abychom také více spolupracovali s pracovišti výzkumu a vývoje. Je to šest států. My jsme navštívili technologický park v Kataru. Některé naše firmy tam jsou dost dobře zastoupeny, ale není tam celá Evropa ještě tak eh, přítomna, jak bychom eh, si to přáli. Závěrem jedna připomínka. Největším problémem v regionu je ten, že tam máme jedno zastoupení v Riadu v Saudské Arábii pro celý region. Saudská Arábie je e, velký bratr těm menších států, jako je Katar, Kuwait, Oman, Bahrajn a další domnívám se, že je nesmírně důležité, abychom se snažili e, být e, e, vidět i v těch menších pro nás strategicky důležitých státech, abychom tam měli malé evropské zastoupení. To také ve zprávě uvádím a doufám, že s tím bude souhlasit i zahraniční výbor. To jsou tedy ty všechny oblasti a konec konců tedy jde o těstou spolupráci se státy GCC, zejména v oblasti energetiky energetiky, zabezpečení eh, dodávek surovin a eh, eh, výzkum a inovace. Pokud budete moci podpořit mé návrhy, respektive ráda s vámi projednám veškeré podněty. Děkuji, pane předsedo, také vám děkuji. Chtěl by se někdo z těch zastoupených stínových zpravodajů k tomu vyjádřit. Paul Rübich, který není stínovým zpravodajem, ano, chtěl bych Angelice Niebler velice se eh, poděkovat, protože vedla eh, velice eh, opatrně tuto delegaci a ta zpráva jasně vyjadřuje, oč usilujeme. Mohu podpořit až požadavek, abychom měli vyslance EU v těchto zemích GCC. Bylo by to také ve smyslu nové diplomatické a zahraniční služby Evropské unie, která se v současnosti buduje, abychom v každé z těchto zemí vytvořili takové velvyslanectví. Jistě to povede k úspoře nákladů pro jednotlivé členské státy. Všechny musí šetřit, takže eh, když bude koncentrovaně vybudované jedno velvyslanectví EU, to bude do budoucna eh, základní předpoklad rozvoje dobré spolupráce. Druhá oblast CO2 je obrovským tématem při výrobě plynu a ropy, proto veškeré úsilí ve výzkumu by se měly měřit na CO2 nejenom z hlediska skladování, ale i jako chemické pohonné látky. Eh, by se měl používat CO2 ve 100 a ve vědeckém výboru Evropského parlamentu máme Scientific Option Assessment a tam jsme se zaměřili eh, na to, abychom CO2 vědecky proskoumali jako chemické eh, palivo nebo pohonou látku, abychom popřemýšleli, jak bychom mohli v průmyslovém procesu CO2 smyslu plně využít jako e, surovinu, jako materiál. Ještě dvě věci pokládám za důležité z hlediska Evropské e, e, rady pro výzkum. Stipendia, která se v tomto regionu udělují, budou důležitá pro místní Eh, univerzity a nově založený Evropský technologický ústav se sídlem v Budapešti by měl s univerzitami intenzivně spolupracovat. To by byla dobrá šance. Za výbor bych chtěl pouze říci, že 6. a 7. prosince se bude konat Oil Show v Kataru, kde se sejdou všichni, kteří něco znamenají v oblasti eh, eh, produkce ropy a plynu a snad by stálo za úvahu, aby náš výbor eh, tuto oil show také navštívil. Děkuji. Stále se nikdo nehlásí o slovo. Dobře. Zpráva je tedy tak dobrá, že se k tomu už nikdo nechce vyjádřit. To je přece dobrá známka. Angelika Niebler by na to chtěla zareagovat. Ano, to, co řekl kolega Rübich, za tyto podněty bych chtěla poděkovat. E, možná předložíte pozměňovací návrhy. Některé věci jsem tu ještě neuvedla. Chtěla bych e, zareagovat na ten podnět, když se bude konat oil show v Kataru. Zda by opravdu nebylo dobré, kdybychom vyslali několik někoho jako za náš výbor. Mě určitě ne, ale pokud by měl někdo zájem, vzhledem k jistotě eh, energetických dodávek by to nebylo špatné. Eh, asi tam bude někdo za komisi, ale bylo by docela dobré eh, přeskoumat, pane předsedo, by byla možnost, abychom také vyslali oficiálního zástupce za náš výbor. Ale koná se to už příští týden, tak bychom si měli, ne, promiňte, to bude příští rok, pokud by se to mohli eh, projednat s koordinátory, bylo by zajímavé, kdyby tam eh, byl zastoupen jednou osobností náš výbor. Dobře, eh, my si to tedy rozebereme mezi sebou. Dobře, takže při příští diskuzi o tom eh, budeme hovořit. Termíny předkládání pozměňovacích návrhů znáte, to nemusím opakovat. Děkuji. Mám to ještě říct si. 8. prosinec došlo tady ke změně, takže lhů tak překládání pozměňovací návrhu je 8. prosinec. Musíte tedy reagovat rychle, bylo by také dobré, kdybychom to dokončili před Vánoci. Dobře, další bod. Punkt Pan předseda se vypnul mikrofon, ale zřejmě hovoří o bodu 11, kdy jde o cestovní ruch a volný čas. Kdo jiný e, o tom bude hovořit než kolega Chaci Markakis. Musíte mi tento žert tedy odpustit. E, kolega má slovo. No, e, u, dovolená určitě udělá dobře a teďka nám přijdou Vánoce dámy a pánové, tedy turismus. To je něco, čím se tady na Jitre skoro nezabýváme. Ale komisař Tajany nám to dal do programu a z velice dobrého důvodu, protože turismus je Eh, turismus je teď důležitou součástí naší agendy a my jako Evropská unie nesmíme zapomínat na to, že jsme turistickou destinací číslo jedna na světě. Turismus je přitom třetí nejrozsáhlejší aktivitou v rámci EU. Turismus stejně jako naše společnost v současnosti prochází změnami. Tím pádem je potřeba provést určité kroky. Naší odpovědností jako Evropského parlamentu je převzít návrhy komise, podívat se na ně a dejme tomu k ním poskytnout nějakou konstruktivní kritiku Eh, čísla hovoří sama za sebe, když se podíváme, že 40 všech turistů z celého světa směřuje do Evropy. A pro nás eh, v Evropě neevropští turisté e, přijíždí zejména z Brazílie, Ruska a z Číny a jejich počty se razantně zvyšují. Potom z toho musíme vyvodit e, závěr, že je to obrovský e, potenciál pro cestovní ruch, protože velmi mnoho průmyslových podniků jsou tedy malé a středně velké. Je to výhoda, eh, kterou sami podporujeme. Je to jedna z nejzajímavějších eh, záležitostí v našich eh, dějinách a politikou vytvoření jednotného trhu jsme vytvořili spolehlivý základ pro cestovní ruch. Je atraktivní přivítat rekrea- když rekreant z Nizozemska cestuje někam, kde je více slunce, ale kde jsou také odpovídající služby. To jsme dosáhli díky jednotnému trhu. Ale pokud chceme cestovní ruch eh, postavit na nový základ, potřebujeme větší dynamiku. A co tedy eh, poradíme cestovnímu ruchu, aby se zlepšil. Tady vidím různé návazné body, například v oblasti gastronomie. Zažíváme situaci, že lidé pokládají stravu za důležitý základ zdravé výživy, takže tu jsou určité záchytné eh, body v oblasti gastronomie, které jsou slibné. Vzhledem k demografické změně se projevují změny i v cestovním ruchu. Cestuje stále více seniorů, jejich mobilita se stává důležitým tématem tématem a v souvislosti s předchozími tématy e, připadá v úvahu celá řada inovací, zejména naše nové e, inovativní e, partnerství znamená více let ve vyššího věku o vysoké kvalitě. To hraje roli i v cestovním ruchu. Potřebujeme také sjednotit pravidla v Evropě. Doložím to na dvou základních oblastech. Jednou oblastí je turistika za zdravím. Tady vidím obrovský potenciál v celé Evropské unii. Nejenom eh, k pásmo kolem středozemního moře, ale eh, věnujeme se v současnosti zdravotním aktivitám ve volném čase, mimo volný čas a takže ta myšlenka pravidelných zdravotních kontrol. Znamená, že pan Herbert nemusí spěchat mezi jedním zasedáním výboru ITRE druhým, tak jak postupuje teď, ale že si zajede na dovolenou Eh, na Krétu, eh, eh, na Sicílii nebo třeba do Rakouska, stráví dva týdny skvělé dovolené Burgenlandu a během tří dnů absolvuje veškeré zdravotní prohlídky. Třeba se tam podrobí malé operaci a spojí to s dovolenou když budeš nadále prozrazovat eh, takovéto tajemství, tak eh, pohrozím tím, že je to porušování ochrany osobních dat. No ale jde o více lokalita, zejména o delší dovolenou. Ne, jde prostě o to, že se pobyt v hotelu stále více propojuje e, s e, zdravotní aktivitou a v našem výboru jsme vytvořili takový základ na základě směrnice o mobilitě pacientů, e, která je ve druhém čtení. A tyto zdravotnické služby hradí také zdravotní pojišťovny. Tady dochází k zcela novému rozmachu, otevírá se to zcela uh, nová možnost eh, rozšíření cestovního ruchu, ale k tomu potřebujeme známku kvality. My přece eh, známe Eh, toto označení pláží, eh, které znamená, že vyhovují vysokým nárokům kvality, čistoty. Eh, a třeba bychom mohli uvažovat o modrých křížích, což znamená, že v rekreačním centru nalezneme dobré zdravotnické středisko, ale možná, že tím eh, křížkem bude označeno lázeňské zařízení. Všichni víme, že trh pro eh, zdravotní eh, eh, služby hrazené ze soukromých eh, zdrojů se rozšiřuje. Tady je obrovský potenciál, ale je třeba zajistit ta kritéria kvality. Komisaři Tajány a Dali již oba předložili prvé úvahy tímto směrem, ale jistě uvítají dobré podněty a k těm bych chtěl vyzvat. Další oblast, která je spíše negativní, je silniční doprava. V současné době umírá každý rok v důsledku dopravních eh, silničních nehod 25 tisíc osob na celém světě a my máme pravidla silničního provozu, která eh, vedou k eh, problémům a k silničním nehodám, zejména během dovolené. Je to dáno tím, že nemáme jednotná pravidla silničního provozu ale eh, tato zpráva se projednává hlavně v výboru pro dopravu. Například zde eh, v eh, Belgii, když máme okruhy, přednost zprava, zleva to v jiných zemích není, takže je tu větší nebezpečí nehod, dále různé barevné značení dopravních značek a Eh, opěrky hlavy v taxíku a celá řada dalších věcí, kterými bychom se mohli zabývat, abychom eliminovali toto nebezpečí. Byl bych rád, kdyby kolegové eh, chápali toto stanovisko jako podnět a sdělili nám své úvahy. V lednu návrh stanoviska budeme projednávat v tomto výboru. V eh, ITRE budeme eh, předkládat k hlasování v únoru a potom se tím bude zabývat celý parlament kolegyně Rejra Madura. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muy... Děkuji, pane předsedo. Eh, budu jen velmi stručná, protože se jedná teprve o první výměnu názorů. Chtěla jsem se s vámi podělit o některé myšlenky, které mi přijdou jako důležité pan Chacimar, pane myslím si, že je zcela adekvátní, aby svůj názor o tomto sdělení poskytla, poskytl také výbor ITRE, protože se jedná o obětví, odvětví, které generuje 5 HDP eh, společenství a v některých zemích, jako je třeba ta moje, to eh, dosahuje až 11 9,5 milionů pracovních míst je vytvořeno právě v rámci cestovního ruchu a pracuje zde celkem 1,8 milionů podniků. Co by tedy náš výbor měl přinést v rámci tohoto tématu? Myslím si, že náš výbor by se měl zaměřit zejména na opatření, která by měla zlepšit konkurenceschopnost turistických podniků musíme trvat zejména na kvalitě a udržitelnosti těchto podniků. Zdá se nám také, že je třeba klást velký důraz na informovanost a na vztahy, na spojení mezi eh, potřebami trhu a nabízeným vzděláním. Je třeba také podporovat výzkum a rozvoj. Chceme-li být totiž eh, konkurenceschopní nejen v kvalitě, ale také cenově. Musíme také podporovat eh, vědu a výzkum v oblasti cestovního ruchu. Je to multidisciplinární oblast a v tomto sektoru dosahuje poměrně dobrých výsledků. Jak řekl pan Markakis, tak je třeba také zdůraznit na zdůraznit novátorskou kulturu v tomto odvětví. Měli bychom se zaměřit také na akce společenství, a to v rámci dosažení tří, tří cílů. Za prvé bychom měli zohlednit existující znalosti v této oblasti, měli bychom také za druhé podporovat přenos technologií a znalostí, aby podniky měly lepší pozici na trhu a byly konkurenceschopnější a za třetí bychom měli podporovat výměnu osvědčených postupů v oblasti cestovního ruchu, tak abychom dokázali eh, nabídku přizpůsobit poptávce a přizpůsobit se také novým příležitostem v této oblasti. Eh, vytvoření technologické platformy, jak navrhuje komise, je také poměrně užitečným a dobrým nástrojem. Je třeba, také, je třeba ovšem rozšířit oblast působnosti této platformy, to znamená nedržet se pouze toho, co navrhuje komise. My si domníváme, že bychom měli oblast působnosti této platformy rozšířit, aby byla skutečně technologickou platformou, která by, pos- která by pokrývala veškeré aspekty vědy a výzkumu. E, pak, je tady, pak jsou tady ještě některé doplňkové body. V této zprávě je za prvé je třeba analyzovat příspěvek samotného sektoru, dosažení těch stanovených cílí, cílů, to znamená zejména cílů energetické účinnosti. Dále je třeba chopit se veškerých příležitostí, které nám dnes nabízí Lisabonská smlouva. A zároveň je třeba analyzovat dopad norem, které přijmeme na celý tento sektor. Určitě budeme mít možnost si o tom ještě znovu promluvit věnovat se tomu detailněji, nicméně chtěla jsem přispět alespoň touto první, eh, první poznámkou jakožto stínový zpravodaj. Děkuji. Děkuji kolegyně Nýbler. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji za hezký úvod. Já se ještě těším na návrhu jeho zprávy a domnívám se, že je důležité se zabývat podporou cestovního ruchu i v Evropě, i v Evropském parlamentu, protože turistika jako taková s svými specifiky je důležitým ekonomickým faktorem v Evropské unii a proto bude dobré, když zvážíme, jak bychom mohli strategicky tuto oblast v nadcházejících letech ještě posílit. Má druhá otázka, připomínka k tomu, co můžeme udělat. To je zásadní otázka, co může udělat politika a co společnosti, které působí v tomto sektoru. Z politického pohledu eh, bychom neměli příliš zasahovat, protože společnosti se musí sami postarat o tu atraktivnost. Ale to, co řekla eh, má eh, předřečnice, s tím mohu jenom souhlasit. Důležité je se postarat o kvalifikovaný personál tady je i řada na nás vzhledem k eh, rámci pro uznávání profesní kvalifikace. A další důležitý aspekt, a byla bych ráda, kdyby se toho chopil kolega Chaci Markakis, to jsou eh, pravidla eh, o pracovní době tedy přísné předpisy ve směrnici o pracovní době, jak to je slučitelné se službami v cestovním ruchu. Vlastně vůbec neměli bychom eh, uvažovat, zda bychom pro určitá odvětví neměli eh, volat po určitém usnadnění, uvolnění, když mají nabízet kvalitní služby, jak to navrhuješ, zejména eh, v souvislosti s eh, službami v zdravotnictví musí být zajištěny zajištěna určitá flexibilita pracovní doby. Mám otázku na pana zpravodaje, na tým může zjistit do příštího zasedání. Eh, Američané zavedli eh, určitou turistickou daň, tedy při eh, cestování do Ameriky musí zahraniční hosté platit, což mě strašně jde na nervy, pokud to mohu říci. A byla ráda bych věděla, zda to má nějaký dopad na cestování. E, cestuje méně turistů do USA po zavedení této daně, která se dotýká každé osoby. Já už teď nevím, jak je vysoká, 30 dolarů nebo tak nějak, ale když člověk cestuje s celou rodinou do USA, e, potom je to částka, e, o které možná začne uvažovat. Byla bych eh, vděčná, kdyby se mohl eh, podívat, zda jsou k dispozici nějaká čísla, zda to mělo negativní účinky nebo ne. Eh, prosím, abyste mě nechápali nesprávně. Netvrdím, že musíme v Evropě něco takového zavést ale měli bychom to zvážit. Já bych si to nepřála, ale mě by zajímalo, zda to má nějaké dopady na cestovní ruch. Děkuji. Také děkuji. Nevidím, ale ano, kolega se hlásil slovo. Köszönöm, elnök úr, csak eh, röviden szeretném én is megköszönni, kedves kollega. Ano, pane předsedo. Eh, ano, pane předsedo, děkuji. Já bych chtěl také poděkovat pan eh, kolegovi za tuto, kolegyni za tuto prezentaci spadá zejména pod působnost průmyslu, nicméně přesto je to velmi důležité téma, které se dotýká nás všech. Eh, děkuji také svým předřečníkům, protože se vrátím k tomu, co říkali o cestovním ruchu za zdravím. Zdá se mi důležité, abychom se skutečně pokusili o harmonizaci eh, pravidel v rámci Unii, protože zde máme určité příležitosti, příležitosti a nabízíme ve službách eh, to, co je na svě- ve světě nevýdané. Nabízíme zdravotnické služby a podobně, které se jinde ve světě nedají najít. A v některých evropských zemích jsou služby, které jinde na světě neexistují, ať už vycházejí eh, z kulturního nebo eh, náboženského dědictví. Možná je tady třeba více reklamy, publicity a tak dále. Každopádně Evropa může oproti zbytku světa mnoho nabídnout a tak by skutečně bylo dobrou, dobré, kdybychom dokázali harmonizovat věci. Kolega Chacimarkakis, chtěl bych eh, navázat na tento podnět. Opravdu, eh, když bude Evropa společně vystupovat, eh, budou sem jezdit stále více skupiny z Azie, které dělají Evropu za 8 dní, ale to se dá ještě zlepšit a Evropa je pro ně společnou lokalitou. Co se týče zdanění, tak jsou ojedinělé příklady v Německu, že byla zavedena na eh, místní lázeňská taxa, tedy za eh, zvlášť eh, dobrý vzduch v těch lázních, ale některé členské státy vybírají takovouto daň, například Španělsko. Počet, který se týká turistů do USA, jsou velice čerstvá. Není atraktivní požadovat daň, ale co je mnohem přísnější, jsou bezpečnostní opatření v Americe takže eh, Amerika jako turistická lokalita je méně atraktivní, což je pro nás Evropany samozřejmě dobré. Víc turistů bude přijíždět k nám, musíme se ale přizpůsobit. Velice děkuji kolegové za podněty, pokusím se všechny zapracovat. Děkuji, nevidím, že by si ještě někdo hlásil o slovo, mohu tedy uzavřít tento bod s tím, že v lednu eh, uvidíme návrh zprávy a eh, potom bude nutné předložit pozměňovací návrhy během února. A tak se dostáváme k dalšímu bodu, který bohužel nemůžeme zahájit, protože je plánován až na 11.30. Je to návštěva belgického eh, ministra. Nic jiného mě nenapadá, než přerušit naše jednání, eh, tedy s eh, nadějí, že tu potom nebudu sedět sám. To by bylo opravdu nepříjemné, když přijde zástupce belgického předsednictví a já bych tady s ním měl sedět sám. Využijte prosím tuto přestávku, abyste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 Milé kolegyně, milí kolegové, chtěl bych přivítat ty, kteří tu ještě jsou a kteří se dostavili. A zvláště eh, srdečně vítáme belgického ministra pro otázky klimatu a energetiky, pana Paula Maněta. Omlouvám se, že nejsou přítomni všichni kolegové. Termín byl znám, ale zřejmě to byl souběh termínů v jiných výborech, jinak žádnou omluvu neznám. Dávám vám slovo a kolegové potom budou moci klást otázky. Děkuji. Dámy a pánové, drahé kolegyně a kolegové, doufám, děkuji, že jste přišli v tak hojném počtu na tuto debatu, která se bude týkat první bilance belgického předsednictví v oblasti energetiky. Již jsem zde byl velmi laskavě pozván na debatu dříve, 5. července, kdy jsem představil priority předsednictví. Dnes bych vám zde rád představil zprávu, kterou bychom mohli nazvat spíše předběžnou zprávou, protože, jak víte, tak Rada o energetice se bude konat teprve zítra. To znamená, že ta debata o některých tématech skončí skutečně teprve zítra. To znamená, že zatím ještě nemám jasno úplně ve všech rozhodnutích, nicméně se pokusím být co nejpřesnější, alespoň v těch opatřeních, která již známe. Chtěl bych začít tím, že bych okomentoval ten moment, ve kterém se nacházíme. Omluvil jsem o tom už v červenci. Samozřejmě, že rada neměla před sebou velkou legislativní agendu, nicméně to byla velmi důležitá chvíle pro předsednictví, protože se nacházíme v perspektivě několika let, které předcházely a které budou následovat debat o energetice. Začaly již v roce 2008 s francouzským předsednictvím, protože právě tehdy jsme začali jednat o eh, energetickém balíčku a balíčku o klimatu. Eh, v roce 2009 a roce 2010 jsme dále vyjasňovali jednak úvahy o tom, jakým konkrétním způsobem bychom měli eh, usilovat o splnění cílů, které jsme si stanovili na rok 2020, protože jsme nechtěli, aby tyto cíle byly pouze abstraktními čísly, ale aby se staly hmatatelnými výsledky. A za druhé, jak bychom mohli prodloužit tu debatu za hranici toho roku 2020 a eh, projektovat tyto snahy do delšího horizontu. Snažili jsme se zhmotnit tyto snahy na legislativní úrovni, abychom se skutečně e, zasadili o zásadní debatu o energetice a o dlouhodobou energetickou vizi. Skutečnost, že Evropská rada se rozhodla zasvětit 4. února příštího roku celo, celé zasedání, a to poprvé v historii energetickým otázkám, je důkazem toho, že se skutečně nacházíme ve velice důležitém momentu pro definici energetické vize pro Evropu. Nebudu tady dlouze vyčíta, eh, nebudu tady dělat dlouhý výčet eh, celé řady zasedání, které se konaly o tomto tématu. Konaly se dvě ministerské zasedání, pak také zasedání s, s vnějšími partnery, summit eh, Spojených států Evropy a summit EU-Rusko. Eh, také jsme uspořádali celou řadu zasedání s dalšími hospodářstvími, s generálními řediteli, se skupinou energetiky a snažili jsme se eh, celé to předsednictví uspořádat eh, kolem těch důležitých témat. Snažili jsme se o debatu s vědeckými kruhy, podnikatelskými kruhy. Eh, bavili jsme se o tématech, jako je například offshore, o biomase, o jaderné bezpečnosti a dnes odpoledne, pokud nemáte nic jiného na programu, tak dnes o půl druhé začne velmi zajímavá debata o, s představiteli vědeckého světa o vizi roku 2050. Takže bych chtěl využít této příležitosti a udělat tomuto zasedání jakousi reklamu, protože ta se tam bude hovořit o důležitých tématech. Eh, také jsme eh, přijali první čtyři akty přenesené pravomoci v historii Evropské unie. Týkaly se Eh, účinnosti energetické eh, ledníček, myček a podobně. Bylo to publikováno 30. listopadu. Je to možnost, kterou nám nabízí Lisabonská smlouva. Naše práce se týkaly zejména tří hlavních priorit, a to energetické účinnosti na jedné straně, dále spotřebitele a investicí v oblasti infrastruktury. Eh, jen pár slov o spotřebitelích. Belgické předsednictví si přálo, aby téma spotřebitele skutečně bylo v srdci eh, belgického předsednictví. Již přibližně, již přibližně před desíti lety jsme začali debatu o liberalizaci evropského energetického trhu. Byla to jakási první bilance a chtěli jsme ověřit, zda všechny sliby, které jsme tehdy formulovali, pokud jde o výhody pro spotřebiteli, spotřebitele, tak eh, jestli byly k dnešnímu dni dodrženy. Překvapilo nás, že tento sektor, kde se nachází nejvíce stížností ze strany spotřebitelů, je právě sektor energetiky. Celá řada studií ukázala, že naši spoluobčané buď nemají dostatečný přístup k minimální úrovni energie, aby, doka- aby mohli vést slušný život, buď protože nemůžou platit své faktury a Počet těchto obyvatel, které mají nedostatek energií, je mezi 50 a 120 milionů obyvatel v Evropě. Eh, letošní rok byl vyhlášen rokem boji proti chudoby, chudobě. Eh, toto usnesení přijal také váš parlament. A my jsme se chtěli zaměřit na to, aby skutečně tato debata proběhla. Jeden můj kolega, který již deset let zasedá v Radě pro energetiku, eh, mi sdělil, že to bylo poprvé, kdy na této radě mluvili o spotřebitelích. V Radě pro energetiku se za těch deset let mluvilo o veškerých tématech, kromě tématu spotřebitele. Takže já jsem rád, že jsme eh, se zaměřili také z této perspektivy na toto téma, tak jak jste nám doporučili. Uspořádali jsme také neformální zasedání. Vy... Vyzvali jsme komisi, aby předložila zprávu ve, vel, ve velmi krátké lhůtě, což se komisi povedlo, já bych jí za to rád poděkoval. Tato zpráva Samozřejmě eh, nebudu tady o ní mluvit detailně, ale některá čísla nám ukazují tu věc jasně. 13 evropského obyvatelstva utrácejí za energii dvakrát více, než je eh, průměrný rozpočet národní a alespoň 8 Evropanů již dnes je v platbách spožděno. Takže to nám ukazuje, Eh, jak jsme na tom v oblasti energetiky. Zítra budou přijaty závěry rady k tomuto tématu, kde se pokusíme zaměřit eh, na to, abychom zejména zranitelným spotřebitelům věnovali dostatečnou pozornost. Pokusíme se, aby tyto práce pokračovaly a vyzveme komisi, aby pravidelně podávala zprávu o pokroku energetického trhu z pohledu spotřebitele, což se zatím nedělo, a pokusíme se podpořit veškeré iniciativy, které by umožnily lépe koordinovat vše, co se děje v oblasti eh, odpovědi nebo reakcí na potřeby spotřebitelů. Eh, ať už se jedná o londýnské fórum nebo o evropské mediátory v oblasti energetiky kteří se budou zabývat také fungováním trhu. Jsem velmi rád, že poprvé e, v tom dokumentu Strategie 2020, který bude zítra na radě také projednáván, komise zasvětila celou jednu kapitolu právě spotřebiteli. Je to poprvé v takovém dokumentu, takže nám to ukazuje, že skutečně se předsednictví podařilo dosáhnout e, zohlednění spotřebitele e, v těchto tématech, které jsou čím dál důležitější, ať už z technologického hlediska nebo z hlediska eh, investicí do inteligentních infrastruktur, které se projednává v parlamentu, na komisi, ale také na radě. A kolegové, kteří zde učinují rozhodnutí, zde skutečně uvěřují, zda eh, tyto investice půjdou také eh, k budou také výhodou pro spotřebitele. protože hovoříme-li o industrializaci Evropy, pak eh, to musí být ve prospěch spotřebitele. Pokud jde o energetickou účinnost, tak to je jedno z hlavních témat klimatického energetického balíčku. A zde se mluví o tom, že Evropa eh, nezúročila veškeré výhody, které zúročit mohla zejména v oblasti energetické účinnosti. Víme, že můžeme si stanovit a dosáhnout velmi ambiciozních cílů a to bude prospěšné nejen v oblasti životního prostředí, ale také pokud jde o kupní sílu domácností a spotřebitelů. První odhady ovšem nejsou příliš optimistické. Ten první odhad ukazuje, že eh, pokud budeme dodržovat současná opatření, tak v roce 2020 Evropa sníží eh, spotřebu energie pouze o 9 eh, což je málo oproti tomu objektivu, který jsme si stanovili a celá řada ex- expertů eh, tvrdí, že v roce 2030 by to mohlo dosáhnout až 50%. To znamená, že potřebujeme, aby toto téma energetické účinnosti se vrátilo na skutečně vrchol těch evropských priorit. Věnovali jsme tomu celé jedno zasedání neformální rady v září a bude to také tématem pracovního oběda zítřejší rady. Proč pracovního oběda? Ne proto, že by to bylo méně důležité téma, ale proto, že během pracovního oběda může nastat eh, upřímnější a přímější debata mezi jednotlivými delegacemi a my bychom si přáli, aby toto téma bylo skutečně prioritou programu a aby se odrazilo také v eh, zasedání Evropské rady 4. 4. února příštího roku, které bude předsedat Herman van Rompuy, a aby se tedy toto téma stalo prioritou pro Evropu, protože Evropa eh, v oblasti energetické účinnosti může být eh, vůdcem na světovém trhu, také pokud jde o energetickou nezávislost a zabezpečení dodávek, ale musíme chtít. Samozřejmě jsem v tomto ohledu rád, že parlament a rada dokázali dosáhnout schody, pokud jde o vytvoření základů, pokud jde o recovery plan, eh, o využití nepřidělených zdrojů, které budou zasvěceny eh, lokálním úřadům v rámci podpory energetické účinnosti. Je to sice malá částka, 46 milionů, nicméně je to základ, který eh, umožní místním úřadům eh, zasadit se o zvýšení energetické účinnosti. Tyto úřady jsou totiž mnohem blíže občanům, to znamená, že dokáží lépe zvýšit jejich povědomí pokud jde o dosažení těchto cílů. Poslední hlavní prioritou našeho předsednictví byly investice do infrastruktur. Je to zároveň nutnost pro to, abychom mohli e, zajistit naši bezpečnost dodávek energie, je to také nutnost, pokud chceme vytvořit integrovaný energetický trh v Evropě a ne jen několik vedle sebe existujících trhů. Musíme, pokud tedy usilujeme o energetickou revoluci, dá se říct, tak se musíme zasadit o udržitelnější infrastruktury eh, s využitím obnovitelných zdrojů, posílit eh, inteligentní sítě a v tomto případě jsou investice do infrastruktur skutečně nutné. Například Evropská Evropská nadace pro klima eh, sdělila, že 2,5 ročního, ročních výdajů Evropské unie by nás mohly k tomuto cíli přiblížit. A jedná se tedy o velmi významné investice, které je třeba jistým způsobem protlačit. Již v pracovním plánu pro, roku, pro rok 4, 2009 byly 4 miliardy a to ze strategic, a ze strategických důvodů nemůžeme očekávat, že se to uskuteční na trzích spontánně, protože se buď jedná o nadnárodní trhy, bude tedy potřeba, abychom tento strategický plán definovali a snažili se zalepit ta slepá místa eh, společně s technologiemi financování, které zajistí lepší dosažení tohoto cíle. Eh, v současné době existuje 59, 59 eh, projektů v této oblasti. Eh, produkce energie offshore také dosahuje vysokých čísel a pokud a 1,5 miliardy v oblasti zachycování uhlíku. To znamená, že velká část toho rozpočtu byla skutečně použita. Vzhledem k důležitosti tohoto, tohoto tématu jsme mu také zasvětili celou jednu zasedání za přítomnosti eh, předsedy Evropské investiční banky během neformálního zasedání a vrátíme se k tomuto tématu ještě zítra během eh, debaty o sdělení komise o infrastrukturách eh, v horizontu roku 2020. Také bych chtěl připomenout, protože toto téma je pro belgické předsednictví velmi důležité, že na okraj zítřejší rady ministrů zítra ráno podepíšeme dohodu o spolupráci mezi desíti státy, devíti členskými státy a jedním vnějším státem, eh, které se nacházejí v regionu Severního moře a bude, půjde o sdílení offshoreu. Zejména se tam bude jednat o solární proje- projekty solární energie a já jsem velmi rád, že se tak stane za belgického předsednictví, protože v loni belgické předsednictví se zavázalo, že tuto mezinárodní spolupráci zahájí. Podle celé řady studií máme odhady na vysoké číslo eh, produkce energie z obnovitelných zdrojů a pokusíme se o to, aby ten, ta cestovní mapa pro rok 2050 byla vypracována co, nej, co nejdříve s velmi ambiciozními cíly, protože se tady opět jedná o témata, eh, která jsou v, v rámci předsednictví rady velmi projednávána. Drahé kolegyně a kolegové, chtěl jsem tedy udělat jakousi provizorní předčasnou bilanci. Eh, samozřejmě odpovím na všechny otázky, které mi položíte. Jsem rád, že jsme dokázali velmi koordinovaně spolupracovat se španělským předsednictvím, které předcházelo belgickému předsednictví a s maďarským předsednictvím, které se chopí e, žezla 1. ledna. E, toto trio předsednictví skutečně fungovalo velmi dobře a podařilo se nám skutečně sladit jednotlivé programy tohoto e, rotačního předsednictví. Eh, zítra eh, na přechodu mezi jednotlivým předsednictví zapracujeme ještě více. Každopádně vám děkuji za pozornost a eh, samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Pane ministře, chtěl bych vám poděkovat za prvé za vaši přednášku, za druhé za dobrou spolupráci během tohoto půl roku. A to, co jste řekl závěrem, je podle mého důležité. Vyplácí se opravdu stále více, když tři předsednictví spolupracují a domlouvají se, aby se každého půl roku nezačínalo úplně od nuly. Fungovalo to mezi Španěli a vámi a doufejme i s Maďary. Roman Cizlik se hlásí jako prvního slovo. Besedo eh, in chvála ministru. Děkuji za slovo, pane předsedo, a Pane ministře, vám děkujeme za tento velice zajímavý úvod, který byl plný informací o tom, co děláte a o tom, co plánujete na nejbližší dny. Vy jste zmínil belgické priority. A já bych v této souvislosti měla komentář. Chtěla bych uvést několik věcí, které si myslím, že by měly být na pořadu jednání někdy v budoucnu na poli energetiky. Začala bych eh, něčím, co je jednoznačně evropské téma, které je velice vážné, a to je téma provádění legislativy. Máme tady druhý liberalizační a třetí liberalizační balíček. A vlastně už u toho druhého máme problémy a ani snad ani nechci vědět, co se bude dít s tím třetím. Je jasné, že Evropská komise v tomto ohledu má určité odpovědnosti, ale samotní ministři v tomto ohledu mohou být daleko aktivnější v oblasti implementace, provádění legislativních opatření a bych chtěla, aby se na toto ministři zaměřovali velice výrazně, kdykoliv se setkávají. Za další, za několik posledních let na poli energetiky bylo vypracováno několik strategických dokumentů. Troufala bych si říct, že máme přehršel dokumentů, více než jich potřebujeme na splnění těch cílů, které jsme si přece vzali, ale ty cíle neplníme. A ani je nikdy nesplníme, pokud nebudeme mít příslušné dokumenty i pro sektor průmyslu, který naše návrhy musí provádět. A potřebujeme dlouhodobou stabilitu, předvídatelnost a jasné cíle, které se nebudou každý rok měnit. A pokud jde o strategii 2020, Komise eh, už sděluje strategii na rok 2030, ale já si myslím, že potřebujeme strategii až do roku 2050, protože potřebujeme konzistenci, potřebujeme stabilitu tak, aby eh, byla, bylo hospodářství odvážnější, pokud jde o investice. Za další, zmínil jste eh, diskuse o financování energetických infrastruktur. Já si myslím, že bychom i zde měli hovořit o konzistenci mezi jednotlivými nástroji, které máme. Vy jste zodpovědný za témata související se změnou klimatu i s energetikou. Samozřejmě u změny klimatu chceme snižovat emise a zároveň víme e, na poli energie, že musí být vývoj na tom vnitřním trhu. A máme spoustu mechanismů pro financování a podporu, mechanismy EDS a další, které fungují paralelně. A tím pádem ten vnitřní trh tak trošku degradujeme, podle mého názoru. Chtěla bych slyšet váš názor. Musíme se zaměřit na konzistentnost jednotlivých nástrojů. A poslední, co chci říct, vy jste zmínil, že pokud jde o energetiku a změnu klimatu, nedosahujeme dostatečných úspěchů. Řekl jste, že musíme být aktivnější a že o tom budete mluvit u oběda. Ale já vám můžu říct rovnou, co vám ministři u oběda řeknou. Oni řeknou, samozřejmě musíme být aktivnější, samozřejmě je to jedna z našich priorit, ale tím to skončí, nic se nestane. Já se vás proto ptám, máte nějaké konkrétnější, nějaké hmatatelné návrhy, tak jak být úspěšnější v oblasti energetické úspornosti? anebo myslíte si, že stačí prostě právně závazný cíl k tomu, abychom skutečně byli efektivnější? Děkuji. Děkuji. Kolegyně Merkis. Äh, äh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Já bych vám, eh, pane ministře, chtěla pogratulovat. Odvádíte skvělou práci. Jak doufám, povede to k udržitelnému vývoji do budoucna na evropském kontinentě. Také jsem ráda, že se zabýváte tématem energetické chudoby. Začátek to je velice dobrý, ale je před námi ještě dlouhá cesta. Musíme pracovat na konkrétních definicích, na statistice i na koordinačních činnostech. Zde máme ještě velký prostor pro zlepšení. Chtěla bych se nyní zaměřit na otázku, která je zajímavá jistě i pro vás, zájmy spotřebitelů. O tom se ve výboru ITRE mluví Například včera, všim jste si, že byla veliká zima, před budovou se nám tady houfovali tučňáci. A zdá se, že tendence je taková, že komise by měla být ještě daleko robustnější ve svých návrzích. E, do roku 2020 se navrhuje, aby se ušetřilo 44 milionů euro. A to by se ušetřilo Eh, vylepšováním systému vytápění domácností, lepších, kvalitnějších spotřebičů a tak dále. Ale k tomu, abychom toho opravdu dosáhli, musíme začít jednat. Nedávno se objevilo nařízení o eh, spotřebách energie, ale já bych se chtěla zaměřit na konkrétní dva aspekty tématu úspor energie. Obecně mě to téma velice zajímá. Jste řekl, že do roku 2030 bychom mohli spořit až 50 eh, pardon, do roku 2013 až 50 energie, do roku 2020 ještě více, ale nemáme žádné závazné cíle. A já si myslím, že ty závazné cíle potřebujeme a to co nejdříve. Možná, že to není ten nejlepší způsob, jak dosáhnout úspor, ale nic lepšího zatím nemáme. Pokud v roce 2020 chceme dosáhnout 20% snížení eh, spotřeby energie, musíme co nejdříve nastavit rámec, který nám umožní tohoto cíle dosáhnout. Eh, nakonec jste mluvil o fondech. Ano, mluvil jste o, o fondech, které, který by bylo možno využít a já si myslím, že ty jsou v otázce e, energetické účinnosti velmi důležité, protože se jedná často o velmi malé projekty, které je třeba rozvíjet. Nicméně pokud to má být v zájmu spotřebitele, pak je třeba e, umožnit spotřebiteli nejen šetřit s energii, ale také ji sám produkovat. To je podle mě velmi důležité. Taky bych si přála vědět, zda si myslíte, že tento fond bude moci správně fungovat, bude správně dotován a zda se domníváte, že například ty inteligentní sítě jsou důležité či nikoliv? Zda na nich budou moci spolupracovat členské státy a jak? Samozřejmě záleží na tom, jestli budou příští, v této práci pokračovat také příští předsednictví. Pan Odi. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře za eh, tuto zprávu, chtěl bych vám za ní poděkovat a eh, poděkovat také celému belgickému předsednictví, které skutečně poznamenalo Evropskou unii. Eh, a když opustíte tyto evropské funkce, tak samozřejmě nechci tím naznačit, že se pak při řízení Belgie budete nudit. Ale chtěli bychom vám poděkovat za celou tuto práci v rámci evropského předsednictví. Pokud jde o ten energetický fond, neměli bychom tady multiplikovat a zdvojovat eh, struktury. Již teď máme mnoho evropských struktur se všemi řediteli, předsedy, ale nikde se nemluví o eh, občanech. Pokud jde o spotřebitele, tak eh, Celou dobu jsme se snažili stavět eh, vnitřní trh tak, abychom eh, stavili na spotřebitelích, zatímco teď se zač- zabýváme spíše výrobci. To znamená, že možná opravdu by bylo užitečné opět se zaměřit na ty spotřebitele. Eh, je také třeba dodat, že občané jsou často překvapeni důsledky liberalizace, neočekávali, že ceny klesnou, takže možná by bylo třeba vytvořit nějakou observatoř, která by lépe komunikovala s občany. Rovněž bychom měli vytvářet nejrůznější parlamentní iniciativy, které by se zaměřovaly na spotřebitele. Eh, to se většinou týká eh, oblasti pro vnitřní trh, ale pokud jde o energie, tak eh, je to také v našich kompetencích. Vy jste, další věc, vy jste odkazoval na jednání za francouzského předsednictví z roku 2008 a mě by zajímal váš názor na návrh mechanismu přeshraniční spolupráce, protože Evropská komise byla požádána o studii na všechny dotčené, na všechny dotčené průmyslové odvětví. Takže by mě zajímal váš osobní návrh. Poslední bod, pokud jde o, o infrastrukturu, vy jste mluvil o tom energetickém labelu a my bychom nechtěli, aby se ten label tady objevoval až příliš, protože pro Evropskou unii je velmi složité investovat, protože BEI, protože Evropská investiční banka není třeba, aby, aby to byla jakási investiční eh, součást Evropské unie. Takže bych skutečně nerad, aby tato banka se tady objevila ve všech nejrůznějších souvislostech. Eh, ty jednotlivé velké infrastruktury by v tom rozpočtu měly být obsaženy přímo. Já jsem včera položil otázku komisaři Otingerovi a zajímal by mě váš názor na společný nákup plynu v Kaspickém regionu. Evropská komise o tomto tématu hodně mluví. A zajímalo by mě, jestli o tom mluvíte také na radě či nikoliv. Eh, komisař mi včera úplně neodpověděl a mě by zajímalo, zda spotřebitelé občané mají nějakou záruku, že tyto energetické zdroje zůstanou pod veřejnou kontrolou protože v současné době nevíme, kterým provozovatelům vlastně ty sítě patří a je tedy důležité, aby tady probíhal určitý veřejný dohled a zaručit tedy, že například Gazprom nebude vlastnit celou, celou tu síť rozvodnou, nebo že ji nebudou vlastní Číňané a budou tak mít vlastně jakési skryté páky. A právě tímto směrem se ubírají obavy eh, našich spoluobčanů. Děkuji. Kolegyně Hibner. Pane ministře, konec prezidenci to je... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za čas a za schrnutí toho, co jste nám chtěl říct. Já bych se vás chtěla zeptat na to, jak vidíte úspěšnost této, tohoto předsednictví. Které úkoly předáte svým maďarským kolegům jako nej, nej, nejvíce naléhavé? Vy jste zmiňoval energetickou úspornost, to zmiňuje skoro každý. Je to totiž oblast, která je hodně problematická. Z toho, co jste vyříkal, tak se zdá, že ty 20% úspory nebudou v roce 2020 dosaženy a že ceny jsou pro 13% Evropanů příliš vysoké už zastávající situace. Takže co by měl parlament podniknout tak, aby se zajistilo, že se eh, snížení spotřeby energie o 20% v roce 2020 opravdu dosáhne? Měli bychom se zaměřovat na investice, snižovat ztráty v síti, a nebo bychom se měli eh, poohlížet po nových zdrojích energie, dejme tomu používat menší elektrárny, které by byly blíže spotřebitelům. Měli bychom měnit legislativu, Například eh, očekáváte od nás, dejme tomu, úpravu určitých zákonů tak, aby se zajistilo, že úspory energie, eh, že se úspory energie opravdu zajistí. A když ano, tak které zákony? Kolik kolega Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Pirmiausia, ty... Děkuji, pane předsedo. Díky, pane ministře, že jste nám představil takovouto krásnou, jasnou vizi energetického sektoru až do roku 2050 za tu vizi dlouhodobou, ale myslím si, že se mnou budete souhlasit, že až do té doby se budou odehrávat určité kroky vývoje, i pokud jde o postoje institucí zde dnes zastoupených. Já souhlasím s panem odin, který řekl, že pokud některé členské státy začnou liberalizovat trhy, pokud například mají velké jaderné elektrárny, ale nebudou mít dostatek finančních prostředků, tak budou stát před rizikem, že nějaký strategický soukromý investor získá kontrolu nad jejich sítěmi jinými slovy nad sítěmi, které byly vytvořeny za pomoci finančních prostředků EU. Já si myslím, že bychom v této oblasti měli mít více harmonizovanou strategii. Nemyslíte, že bychom už dnes měli přemýšlet o přáních jednotlivých členských států a koordinovat tyto na úrovni celé EU? Potom bychom přece měli daleko lepší vhled do celé situace. Včera jsem se na to samé ptal eh, pana Tingera v tom smyslu, že bychom měli začít revidovat energetické plány jednotlivých členských států už dnes a měli bychom těm členským státům, které eh, potenciálně potřebují naši určitou pomoc, už dnes poskytovat doporučení a nápady eh, ohledně obnovitelných zdrojů energie a tak podobně. Tak bychom ušetřili čas i peníze a v budoucnosti bychom měli lepší příležitost, lepší pozici pro vytvoření sjednoceného energetického trhu v Evropské unii. Můj dotaz je následující. Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek a Rada představili určitá, určité myšlenky na vytvoření speciální skupiny, která by nakupovala energetické zdroje z třetích zemí. Kdy myslíte, že vznikne a jak bude fungovat? Díky. Děkuji za otázky a rád bych dal panu ministrovi příležitost zodpovědět tyto otázky. Merci. Děkuji dámy a pánové, drahé kolegyně a kolegové. Jen úvodem několik slov k energetické účinnosti, protože celá řada z vás se eh, položila otázky, které s tím souvisejí, což mě samozřejmě těší. Eh, co je třeba učinit, pro její dosažení. Celou tu debatu znáte stejně dobře jako já. Víte, že Evropský parlament eh, o těchto otázkách jedná v rámci eh, různých zpráv od eh, paní Bobinské a dalších. Samozřejmě tady je to otázka těch závazných cílů. Myslím, že bychom se neměli zaměřovat úplně na tuto otázku, přestože je samozřejmě důležitá. Měli bychom se ovšem spíše ujistni, ujasni, ujistit, že se to opět stane prioritou číslo jedna Evropské unie v rámci energetické politiky. Když se podíváte na balíček energetika a klima, tak jsou tady eh, tak se tady mluví o dvou průřezových tématech, jednak o obnovitelnosti zdrojů a jednak o energetické účinnosti. Ta je velmi důležitá, myslím, že všichni jsme přesvědčeni, že je to skutečně nejlepší způsob eh, boje, protože to, co nespotřebujeme, je samozřejmě nejlepší, nemusíme proto stavět eh, rozvody a podobně. Takže toto je nejlepší politika jak z ekologického, tak sociálního hlediska. Zároveň se jedná o cíle, které jsou nejméně jasně definovány. To není chyba, ale měli bychom se to pokusit napravit v rámci nejrůznějších priorit, které si stanovila Evropská rada pro svůj summit 4. února, se uvádí právě energetická účinnost, což je správně. Objevuje se také ve strategii Evropa 2020. Je to jedna ze čtyř eh, priorit. Je ale třeba, aby to byla skutečně první, přední priorita. A to je práce, která před námi ještě zbývá. Měli bychom skutečně říci, že toto je cíl, který si Evropská unie stanoví, a to být skutečně světovým lídrem, lídrem eh, pro rok 2020-2050 na světovém trhu v oblasti energetické účinnosti. Samozřejmě, že to můžeme zohlednit také v rámci některých konkrétních závazků a ty mohou být eh, větší, než je tomu dnes. Je třeba pokračovat také v, norma, v procesu normalizace. Normy mohou být velmi účinným nástrojem. Je to velmi účinný právní nástroj. Vidíme to například v oblasti automobilového průmyslu, přestože automobilový průmysl se těmto normám bránil dlouhá léta. Od té doby, co jsme se od kodexu dobrého chování dostali k těmto normám, tak eh, ve všech členských státech eh, klesá hladina emisí CO2. Přestože to byl, že se původně tento cíl považoval za velmi složitý a špatně dosažitelný. Ale právě tato normalizace to ujasnila. Já samozřejmě s vámi v tomto souhlasím. Je třeba stanovit jasné cíle, aby průmysl věděl, kterým směrem má investovat a kterým směrem má, se má ubírat výroba. Nicméně v celé řadě sektorů tyto normy nemáme ale měli bychom je mít nejenom proto, abychom všechno harmonizovali a mohli eh, použít další byrokracii, ale právě proto, abychom se stali světovým lídrem. Já jsem v Belgii vytvořil federální agenturu pro životní prostředí a cílem této eh, eh, agentury je hledat všechny odvětví, kde normy ne- neexistují. A to ne proto, že bychom chtěli dělat normy, ale proto, že chceme dosáhnout toho, aby, cí- aby jednotlivá odvětví věděla, k jakým cílům směřovat a eh, abychom tedy dosáhli těch pozitivních účinků normalizace. Mluví se dnes například o izolačních sklech, o eh, tepelných kotlích a podobných eh, přístrojích, které jsou velmi důležité v oblasti stavebnictví. Neexistují tady žádné normy, to znamená, že tady můžete koupit a prodávat v podstatě cokoliv a vyskytují se v tomto odvětví různé absurdity, které je ale třeba v rámci nadcházejících 20 letech opravit, napravit. A právě proto bychom měli pokračovat tímto směrem. Například ve Spojených státech je celá řada agentur aktivních v tomto směru a podporují tak a jsou také podporovány jak průmyslem, tak vědeckými okruhy, přestože tam neexistují žádné legislativní normy. Takže to je jedna práce, která ještě leží před námi. Dále je to výzkum a rozvoj. Ať už je to v oblasti energetiky nebo jiných oblastech, tak výzkum je právě oblastí, kde si musí Evropská unie stanovit určité cíle. Samozřejmě některé už jsou stanoveny ve strategii 2020, nicméně je jich třeba více. Za třetí jsou tady další prostředky veřejné podpory. Musíme tady mluvit o, různých, eh, o různém spolufinancování, dotacích, ale nesmíme eh, klást financování před všechno ostatní. Nejprve cíle, potom normy a potom se zamyslet nad adekvátními finančními prostředky, ale také dalšími prostředky, které poskytuje veřejná zpráva. Například v rámci udělování veřejných zakázek. Takže toto jsou prostředky, které mohou vést k tomu, že energetická účinnost nebude pouze cílem, ale skutečně politickou realitou pro Evropu. Můj, obec, můj osobní názor je, že skutečně je tady třeba různých e, závazných cílů, nicméně tato debata ještě nebyla v rámci rady rozhodnuta. Doufám, že v nejbližší době vám budu moci na to dát jasnou odpověď. Cílem těchto závazných cílů není nějakým způsobem otravovat členské státy, ale jak eh, jste tady nadnesla tu otázku, tak je skutečně důležité, aby členské státy eh, trans, převedly, transponovali tento balíček do března příštího roku. A vidíme, že tam, kde jsme ty jasné a závazné cíle stanovili, tak je to pro členské státy velmi užitečné. Například eh, Belgie měla určité těžkosti transponovat celou, celé to téma obnovitelných zdrojů. Nakonec se nám to povedlo a to nám umožnilo celou, celou řadu zajímavé, zajímavé práce. Tak, abychom mohli Abychom mohli definovat způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, museli jsme debatovat s průmyslem, s federální vládou, s výzkumnými ústavy, s distribučními společnostmi a tak dále. A právě tento cíl nás donutil eh, zavést celou dynamiku která nám umožní tohoto cíle dosáhnout. Kdyby se odehrálo něco podobného v oblasti energetické účinnosti, tak by to skutečně rozpoutalo opět celá tato transsektoriální jednání. Takže já bych chtěla skutečně se zasadit o to, aby poslanci, kteří o tom nejsou ještě přesvědčení, tak aby se skutečně zamysleli nad dopady, které by tyto závazné cíle mohly znamenat a neviděli je jenom jako překážky pro ten či onen sektor. Je to skutečně v zájmu členských států, aby věděli, co mají dělat, než aby byli v nějaké nejistotě, v prázdnu a nejistotě toho, co dělat. Položili jste mi celou řadu otázek, které samozřejmě přesahují program předsednictví. Jsou to otázky veřejného obecného politického zájmu. Skutečně pochopíte, že na některé z nich se rada eh, se k nimi rada nevyjádřila, takže tady se vyjadřují spíše ze svého osobního belgického hlediska, než jménem rady. Pokud jde pokud jde o uhlíkovou daň, tak já jsem se zasazoval o to, aby se o tom na radě jednalo. Může to být velmi jednoduše, je, může to být velmi užitečné. Samozřejmě známe ty různé názory mezi členskými státy. Uh, které vycházejí z obchodní politiky. Nicméně měli bychom se vzpomenout na, skuteč, na zkušenost, kterou, eh, kterou znamenal společný vnější tarif, kde jsme použili tu marži, kterou tento tarif eh, nám poskytl, abychom mohli financovat eh, zemědělskou politiku. To znamená, že toto by mohlo sloužit eh, pro uspůsobení se eh, globalizaci. To znamená, že uhlíková daň by mohla ochraňovat naše, náš průmysl, alespoň některé tyto odvětví, proti tomuto přechodu v oblasti ekonomiky a mohla by také financovat tento industriální přechod v celé řadě odvětví. Je mi tedy líto, že celá tato debata není rozvíjena tak, jak by si zasloužila, protože to pro Evropu může být velmi zajímavý nástroj. Stejně tak je to mu s otázkou solidarity, to je skutečně zásadní otázka. Až do k dnešnímu dní jsme se o otázce solidarity tě bavili spíše z defensivního hlediska. Jak o těch vzájemných mechanismech jako o něčem, co nás může včas varovat, jako v případě krize například. Během samitu Evropa-Rusko, který se konal před několika dny, jsme se o tom eh, také bavili, nicméně bude třeba opustit ty defenzivní postoje. Komisař Ettinger i komisař de Chicht o tom také hovořili. Skutečně je třeba zavést ten reflex solidarity, alespoň v některých oblastech, a to zejména e, v některých e, těch energetických sítích, jako je například Nabuko a další. Je třeba jednat se s těmi významnými dodavateli. A budou tady také infrastruktury, které nebudou dostatečně využity. A eh, pokud tady nebude žádná solidární koordinace, tak budeme dále konstruovat infrastruktury, které v roce 2030 nebo 2040 nebudou dostatečně využity a dojde k plítvání veřejných zdrojů. Takže to je další debata, kterou je třeba zahájit. Myslím, že až dosud byla Evropská investiční banka velmi opatrná, eh, všechny investice velmi pečlivě zkoumala, zkoumala jejich eh, výnosnost, rentabilitu. Eh, také tarifikaci těch přepravních nákladů, takže uvidíme, jakým způsobem zde můžeme dosáhnout cílů. Pokud jde o tu otázku dohledu nad dodavateli, tak eh, to se zatím nedělo, zatím jsme šli spíše, eh, spíše tím segmentárním přístupem a zároveň jsme šli také cestou regulace. Veřejné, veřejné vlastnictví těchto sítí není zakázáno, ale nebylo dosud ani nějak podporováno. Snažili jsme se tady spíše vytvořit konkurenci a kontrolovat ji. A eh, toto je skutečně debata, kterou chceme eh, znovu otevřít, tak musíme začít skutečně opět na zelené louce, tedy od nuly, protože v tomto stádiu, nebo v této etapě v radě a myslím, že i v komisi eh, zatím tato debata příliš neprobíhá. Další otázka. Máme příliš velké množství finančních instrumentů, finančních nástrojů a strategických dokumentů. Já si myslím, že Eh, ty strategické dokumenty mají, jsou skutečně konzistentní. Jednak je tady klimatický energetický balíček, to jsou hlavní směry, a pak je třeba vědět, jak dosáhneme těch cílů strategie Evropa 2020. Je tedy teda balíček infrastruktury, dále globální balíček, který nám říká, jak dosáhnout těchto cílů a na základě toho potom projekt od projektu stanovujeme finanční nástroje takže si nemyslím, že je tady příliš mnoho dokumentů, ale že opravdu jdeme tím jedním směrem. Mě, už jsme zahájili debatu o roku 2020 a měli bychom již teď zahájit debatu o roce 2050, protože musí mít nejdřív, nejdříve nějakou globální celkovou vizi a potom postupně vytvářet ty finanční nástroje v jednotlivých těch oblastech právě ve světle těch dlouhodobých cílů. Myslím, že tímto způsobem zajistíme skutečně konzistenci eh, všech kroků, které jsme podnikli až do nynějška. Myslím, že tímto jsem odpověděl, pane předsedo, na téměř všechny eh, hlavní otázky, které mi byly položeny. Dovolte, abych vám poděkoval, pane ministře, jménem kolegů za diskuzi, za informace, ale ještě jednou za tu dobrou spolupráci v uplynulém pololetí. Velice vám děkuji. Eh, Velice se zdravím a přeji všechno nejlepší vašim kolegům při pokračování vaší práce. A tím končím dnešní jednání.